Takže já vám navrhuji, abychom zahájili jednání našeho výboru. Zaujměte vaše místa, prosím. No, Prego di prendere posto. No. Zaujměte prosím vaše místa.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 takže přijetí našeho pořadu jednání, pokud nemáte žádné připomínky, tak je náš pořad jednání přijat. A nyní schválení zápisu ze schůze 26. 27. října. Pokud nemáte námitky, eh, pak je tento zápis schválen. Vítám vás všechny, drazí kolegové. zahájíme jednání tohoto důležitého semináře o situaci mladých zemědělců v Evropské unii. Drazí kolegové, rozhodli jsme se zorganizovat tento seminář o situaci mladých zemědělců v EU, protože se domníváme, že je to jedna z nejdůležitějších otázek v rámci reformy společné zemědělské politiky. Všude v Evropě čelíme nebezpečí úpadku života na venkově, jsme také svědky stárnutí populace a většina zemědělců nám připomíná, že dnes pouze 7 zemědělců je mladších 35 let v Evropské unii. A do deseti let 0,45 zemědělců půjde do důchodu. Máme spoustu zpráv, eh, včetně zprávy Heraldy. Dále máme také zprávu pana Šlajena o SZP po roce 2013. A v souvislosti s těmito zprávami náš výbor upozornil na to, že je nutné přijmout opatření, která by pomohla mladým zemědělcům, například díky prémii, která by byla vyplácena při zřizování zemědělských podniků a další e, podporná opatření by měla být poskytnuta zemědělcům v rámci druhého pilíře. Jsme rádi, že nedávné sdělení komise ohledně SZP do roku 2020 zdůrazňuje nezbytnost zareagovat na potřeby mladých zemědělců a e, nových podnikatelů v této oblasti. A doufejme, že k tomu dojde co nejrychleji v konkrétní podobě. Co se týče našeho semináře, ten byl organizován eh, tematickým departmánem. Máme tady dva experty, paní Zavojskou z Varšavské univerzity. Zdravím vás, paní. Vítám vás, eh, paní Zavojská, jménem našeho výboru. Bohužel, pan Šek Schmidt eh, je zablokován v Anglii z důvodu nepříznivého počasí. Takže také musím vyjádřit politování, že tady schází někteří z našich kolegů, kterým se také nepodařilo dorazit do eh, Bruselu z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek. Vítám také zástupce SEGA, zvláště pana předsedu a také členy BIRA. Začneme s naším seminářem a předávám slovo naší expertce, a po její prezentaci budeme mít diskuzi. Bude zde hovořit zástupce organizace SEGAF. Paní Zavojská, máte slovo.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 Buďte prosím trpěliví, máme technický problém, ale snad už to funguje. Pane předsedo, dámy a pánové, <clears throat> vážení poslanci, zástupci mladých zemědělců a mladých lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech, kteří jste také mezi nás přišli Musím říci, že pro mě je velkou ctí, že zde mám možnost předložit výsledky zprávy, kterou jsem vypracovala na základě požadavku DG pro vnitřní politiku a soudržnost. Tato zpráva se týkala situace mladých lidí v evropském zemědělství a také bych zde chtěla předložit několik návrhů, jak bychom mohli zlepšit jejich situaci. Musím říci, že pro mě je skutečně obrovskou ctí, že zde mohl být, také proto, že jsem, že sleduji eh, na internetu vaše diskuse z poslední doby, eh, například Eh, diskusi o odměňování v zemědělství a v rámci této diskuse nové státy poukazovaly na některé problémy, které jsou specifické právě pro tyto země, to znamená pro členské státy, které se staly členy Evropské unie v roce 2004 a později já jako člověk, který také pochází z nové členské země, pro mě eh, členství v Evropské unii znamená, že naše společnost čelí velkým problémům, ale Současně s tím nám tento vývoj eh, vytvořil eh, obrovské příležitosti <clears throat> pro mladé lidi a hlavně pak pro mladé lidi pracující v, v zemědělství. Předtím, než jsme se staly členy Evropské unie, tak eh, pochopitelně neměli naši zemědělci tak výraznou státní pomoc, jako je tomu v současné době. Takže i když já osobně eh, nejsem eh, mladá farmářka, přesto musím říci, že velice dobře rozumím situaci mladých zemědělců v Evropské unii a hlavně pak eh, těch, kteří se chystají zahájit svou profesionální kariéru právě v zemědělství a to v těch méně rozvinutých zemích daného regionu. Dovolte tedy, abych vám nejprve eh, představila výsledky mého výzkumu, který se zabývá hlavně statistickými údaji. Nejprve tedy eh, bych chtěla říci, že obecně se dá konstatovat, že přítomnost mladých lidí Eh, v zemědělském sektoru pardon, že naše obavy týkající se eh, pozice mladých lidí v zemědělství, že eh, tyto obavy jsou oprávněné, protože dochází k určitým změnám v tom smyslu, že mladí lidé mají tendenci odcházet z těchto venkovských oblastí a hledat si pracovní příležitosti ve městech. Ta zpráva, kterou Eh, připravil můj kolega, který bohužel nemá možnost eh, tady s námi dnes být, se týkají právě mladých zemědělců a musím říct, že některé z jeho závěrů byly velice podobné těm mým. Statistiky eh, většinou skutečně potvrzují, že společnost, hlavně co se týče vlastníků zemědělských podniků, což je věc, která je definována různým způsobem v různých členských státech, tak eh, v této oblasti eh, skutečně jsme svědky snižujícího se počtu mladých lidí, kteří odcházejí do měst. A to se týká i těch mladých lidí, kteří pocházejí z těch tradičně zemědělských rodin. Jak vidíte na tomto diapozitivu v roce 2007, jsme ve, ve, v Evropské unii eh, měli 230 tisíc mladých eh, zemědělců a a půl milionu lidí, kteří byli eh, nad 65 let. Jinými slovy, hovoříme o 6% mladých zemědělců a více než 30% starých zemědělců. Pochopitelně tyto vztahy by byly eh, lepší, kdybychom se podívali také na otázku podílu mladých lidí, eh, co se týče eh, využití půdy. Tady se jedná o 6% lidí v roce 2007, kdy tito mladí lidé pracovali na 8,6% veškerých zemědělských pozemků Evropské unie. Jestliže vezmeme v úvahu tu velice krátkou periodu od roku 2004 eh, do roku 2007, tady eh, vidíme, že došlo skutečně k, velice dramatickému úpadku co se týče počtu lidí, kteří eh, jsou mladí a vlastní zemědělskou půdu. Co se týče těch 27 členských států Evropské unie, během těchto čtyřech let došlo k úpadku o 36 V té původní 15 ten pokles byl nižší. Ehm, I když i tady se snížil počet těchto mladých zemědělců o 30 Na druhé straně však je třeba si všimnout toho, že pouze 1% těch nejstarších zemědělců, tedy vlastníků eh, zemědělských podniků, a teď hovořím o lidech starších 65 let, tak 1% eh, přestalo se věnovat této činnosti. V těch eh, původních členských zemích ta dynamika byla trošku příznivější, ale došlo k poklesu pouze o 0,6 Bohužel je zřejmé, že není příliš snadné se orientovat v těchto eh, slajdech, ale to, co vám ukazuji teď, to se týká trendů eh, a dynamiky právě snížení počtu lidí, Ehm, to znamená těch mladých zemědělců mladších než 35 let a potom těch starších. To modré eh, označuje snížení během těch čtyř let. Já nevím, jestli to vidíte, ale pokud to vidíte, tak k tomu největšímu poklesu, což není jasné na tomto slajdu, k největšímu poklesu došlo na Kypru, jednalo se o 66%, 64% eh, eh, v Estonsku, a také v Rumunsku to bylo vysoké číslo 57%. Ten další eh, obrázek eh, ukazuje, dále na tomto obrázku máme další eh, země. tady vidíte, že v Bulharsku, v Holandsku, v Litvě, v Portugalsku a v Německu jsou také nepříznivé podmínky. Na druhé straně také existují země, kde naopak ty statistiky jsou mnohem lepší, což je Slovinsko, Řecko, Švédsko a Česká republika. Na této mapě, to je mapa, kterou nám dal k dispozici Eurostat, tady eh, vidíme podíl mladých zemědělců, mladších 35 let v celé Evropské unie. Ta eh, tmavo-červená barva nebo oranžová barva, to jsou absolutní čísla. Co je na tom zajímavého, je to, že v roce 2007 téměř jedna třetina všech mladých lidí, mladých zemědělců, byli eh, lidé z těch, z těch původní patnáctky. Takže 36% jsou vlastně z té eh, starší, z těch starších zemí. 45% naopak, to jsou ty nové členské státy a 22% eh, mladých majitelů eh, zemědělských podniků eh, pocházejí z těch dvou nejnovějších států členských, to znamená z Rumunska a z Bulharska. Pokud se podíváme na faktický podíl z toho celku, a teď hovořím opět o těch zemědělských podnicích, pak eh, vidíme, že moje země, Polsko, v roce 2007 eh, měla poměrně dobrou strukturu, 12,3%. Eh, to byl tedy podíl mladých lidí. 12,3% byli tedy mladí lidé, pak je Česká republika, Rakousko a Finsko. Na druhé straně máme napravo tu druhou tabulku a tady vidíte, Eh, že to máme seřazené podle těch nejméně příznivých eh, situací až po ty příznivější. Tady vidíte, že Portugalsko, Kypr, Spojené království Velké Británie, Itálie, to eh, jsou země, kde ten podíl mladých lidí je mimořádně nízký. Například v Itálii je to méně než 3 Zde máme vlastně stejné údaje, které se zabývají eh, obdobím 2003-2007. Žluta tady ukazuje 2003, eh, ta druhá eh, barva, která je méně viditelná, ta reprezentuje rok 2007. Ve většině zemí došlo opět k poklesu, jak vidíte. Na druhé straně máme velkou skupinu lidí, kteří by vlastně měli odcházet do důchodu, pokud bychom velice restriktivním způsobem aplikovali eh, důchodový věk. Jinými slovy, v 65 letech předpokládáme, že lidé odcházejí do penze. Ve většině eh, zemí Evropské unie, eh, těch 65 let je důchodový věk alespoň pro muže. V zemědělství je ale situace úplně jiná, protože 4,5 milionů lidí v tom, to, tohoto věku, to znamená ve věku, kdyby již měli začít žít jako důchodci. Tito lidé stále ještě působí v zemědělství a mají své městské podniky. Jinými slovy, 4,5 milionu starších lidí stále aktivně se podílí na zemědělské výrobě a pouze 400 tisíc eh, lidí mladých. V některých zemích, jako je Portugalsko, eh, Rumunsko, Bulharsko nebo Itálie a také Litva, v těchto zemích jejich podíl odpovídá 40% nebo dokonce více. Takže lidé starší 65 let mají skutečně obrovský podíl eh, v celkovém počtu zemědělců. Velice často eh, je citováno číslo, které odpovídá eh, počtu zemědělců, kterým je 65 let. Tady máme údaje o mladších lidech na každých 100 zemědělců, kterým je přinejmenším 65 let. A z těchto tabulek eh, vyplývají dvě důležité věci. Ta první věc je to, že jestliže v roce 2003 byla řada zemí, jako je Německo, Finsko, Rakousko, Polsko, kde tito mladí lidé, kde bylo víc mladých lidí než těch starších lidí. Například v roce 2003 v Německu na, každé, na každých 100 eh, zemědělců jsme měli 200 čtyři mladých lidí. Eh, v roce 2007 se ale tento podíl zhoršil. Německo v současné době je na druhém místě. V roce 2003 ten indikátor byl 204, eh, v roce 2007 je to 103. Kromě toho bych vás chtěla upozornit ještě na jednu věc, která je často zdůrazňována v této souvislosti a na které si můžeme ilustrovat, jak a proč mladí lidé mají eh, horší situaci než starší zemědělci přičemž nebereme v úvahu faktický rozměr. Eh, tu, půdu, kterou mají k dispozici. Mladí zemědělci obecně vzato mají větší zemědělské podniky, což vlastně ukazuje, že v této skupině mladých zemědělců zkrátka ty zemědělské podniky jsou větší. Jinými slovy, jsme svědky určitého trendu a sice, že mladí zemědělci pokud například získají půdu od svých rodičů, tak většinou e, zůstávají e, e, v zemědělství, pokud se jedná o velký zemědělský podnik, pokud se jedná o nějakou malou farmu, tak je tady veliká pravděpodobnost, že odejdou do města. Další otázka je e, dopad státní pomoci, e, e, které se promítly jak do té nové, tak do té starší, do toho staršího výhledu rozpočtového nebo finančního. Co se týče průměrné velikosti těch zemědělských podniků, na kterých pracují mladí zemědělci. Zde já se rozcházím s některými zprávami nebo s některými publikacemi, které tvrdí, že mladí zemědělci většinou mají menší zemědělské podniky, protože nemají prostředky na to, aby rozšiřovali své podnikání. Já chci ukázat, že situace vypadá jinak. V některých eh, státech mladí zemědělci mají daleko větší eh, <clears throat> zemědělské podniky, než je průměr. Jestliže eh, se podíváme na tu původní patnáctku Evropskou, Evropské unie, tak tam, tam průměrná plocha na jednoho mladého zemědělce byla 34 hektarů, zatímco průměr eh, pro všechny je 25 hektarů. Takže v těch starých členských státech eh, je situace taková, že mladí zemědělci skutečně mají menší eh, zemědělské podniky. V těch nových státech je to úplně naopak. Ne ve všech, ale v mnoha z těchto nových. <clears throat> Jestliže tedy ta průměrná plocha je 22 hektarů, u mladých lidí je to pouze 17 hektarů. Jinými slovy, <clears throat> máme eh, tady otázku, na které potřeba odpovědět. A sice, eh, eh, jestli mladí lidé mají relativně velké nebo malé zemědělské podniky v rámci Evropské unie. Já si myslím, že nemůžeme jednoznačně na tuto otázku odpovědět. V některých zemích ta situace skutečně taková je, v některých není. V některých zemích, jako je například Lucembursko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Portugalsko, tam je tendence k větším hospodářským eh, podnikům, hlavně eh, se tedy jedná o starší členské státy, i když, jak jsem řekla, v této skupině je i nový členský stát Estonsko. V těch nových členských státech je situace opačná, až na několik výjimek, protože například mladí zemědělci mají <clears throat> menší eh, zemědělské podniky, menší farmy v Velké Británii v Německu podobně, ale v některých zemích, ve většině zemí, tedy eh, ve většině případů se jedná o nové členské státy. Teď se podívejme na otázku podpory poskytované mladým zemědělcům. Zde bychom měli zdůraznit Eh, to, že již řadu let využívají těto mladí zemědělci nejrůznější formu pomoci, kterou nabízí Evropská unie, ať už se jedná o státní podporu nebo o podporu z financí Evropské unie, je to buď přímý, přímo nebo nepřímo. Musím kromě toho připustit, že mm, eh, eh, poslanci během těch diskusí tvrdili, že nové členské státy jsou svým způsobem diskriminovány. Na rozdíl od tohoto názoru já musím zcela upřímně říci, že kdyby nebylo Evropské unie, tak naši zemědělci, alespoň v Polsku, by v žádném případě se netěšili takové výši podpory, jaké se těší dnes a zcela určitě takovou podporu neměli předtím, než jsme se stali členy eh, Evropské unie. Ale pochopitelně víc, když člověk něco dostane, tak chce dostat víc, po případě chce mít víc, než, co mají, než kolik mají ti ostatní. Čili to je věc, které na jedné straně rozumím eh, a je to také důvod, proč někteří lidé si eh, stěžují a možná, že bychom měli něco udělat pro to, abychom tuto disproporci odstranili. Česká do té pory vzpírá v rámci programů Jak se tedy Evropská unie do posud podílela na podpoře pro mladé zemědělce? nebo pro ty, kteří jsou potenciálními mladými zemědělci a uvažují o této cestě. Co lze udělat pro lidi, kteří žijí v oblastech venkova, ale nejsou zatím zemědělci. Možná by měli zájem o takovouto kariéru a takovéto možnosti. A musím říct, že zde máme určité problémy. Dokonce i včera jsem měla diskusní panel se svými studenty a ptala jsem se studentů, co byste chtěli dělat. Co byste rádi získali od státu nebo od Evropské unie? Proto, abyste se z města přestěhovali na venkov a pracovali tam. Někteří se začali smát, ovšem některé reakce zněly takto. V prvé řadě někteří říkali, že žádné peníze by je nedonutili odstěhovat se na venkov. A já jsem se ptala, proč. Oni říkali, no protože si myslím, že ve městě je moje kvalita života lepší. Samozřejmě jsou tam rozdíly, ale obecně je kvalita života vyšší a předpokládám, že na venkově to bude horší. Dále říkali, nezvolím si takovouto práci, protože je to práce těžká, náročná. My jsme se jim snažili vysvětlit, že dnes už to není až tak fyzicky náročné jako kdysi, ovšem stále někteří říkali, že žádné peníze by je nepřiměli odejít z města na venkov. Také tam byli tací, kteří říkali, že by možná se nechali zlákat pokud by tam byly veliké výnosy. A my jsme se ptali, jaké. Oni říkali nerealistická čísla, jako 150 tisíc zlatých za měsíc. Takovýto výdělek se představovali, což je pětkrát více, než si průměrně vydělá polský člověk v polské ekonomice. Je to pětkrát víc, než je průměrná mzda. Jak zní tedy závěry v této zprávě o mladých zemědělcích a mladých lidech žijících na venkově? A také se vyjádřím ke zprávě profesora Shack Smitha. My se oba domníváme, že mladí lidé hodně myslí na jiné věci, než je nutně výdělek, možnost úvěru a tak dále. Pro ně jsou nejdůležitější priority jen, jinde. Například mi často říkají, že chtějí vysoký standard života, nechtějí žít daleko od přátel, chtějí si naplnit své sny, chtějí pokračovat v kariéře. To jsou faktory, které jim leží na srdci. Jsou to faktory jiné než finanční. To je také velmi důležité pro mladé lidi, kteří žijí na venkově. A zde mám tři programy, na které bych ráda upozornila. Jsou trošku navázané na tuto problematiku. Jde o to, že existují určitá očekávání od těchto programů. Jednak je zde OSA jedna to je zlepšení konkurenceschopnosti a podpora pro začínající podniky. V jiných zemích se to stává podnikáním, k podnikání, které se přesunuje do oblastí venkova. To je opatření 112. Pak zde máme následující opatření, to je opatření 113, to je předčasný odchod do důchodu. Zde mám další příklad ze své země, který bych ráda uvedla. V Polsku býval předčasný odchod do důchodu velmi populární mezi zemědělce. A je to celkem pochopitelné, protože těch příjemců důchodu bylo hodně a ten druhý program nebyl až tak populární mezi zemědělci. A proč? se domníváme, že je to proto, že v Polsku je to asi 50 tisíc zlotých. A já vím, že v jiných zemích jsou tyto částky mnohem výš. Letos v Polsku došlo k navýšení o polovinu. A ještě je zde jeden faktor. V rámci tohoto projektu existuje možnost odejít předčasně do důchodu. A možná bychom se na to měli podívat podrobněji. Jde o to, že kombinace těchto dvou systémů se jeví jako mnohem účinnější než jednotlivý systém, jednotlivý režim, což je třeba ten předčasný odchod do důchodu izolovaně. To je jeden z našich závěrů. A potom došlo k desetinásobnému navýšení v Polsku pokud jde o předčasný odchod do důchodu v Polsku. A pak je zde ještě další věc, a to je odborné vzdělávání a informační kampaně. To je opatření 111. A další faktory, které jsou rovněž důležité. Velmi často platí, že mladí lidé nevidí zemědělskou výrobu jako prioritu. Pro mnoho mladých lidí je ten rozhodující faktor právě úroveň života ve venkovských oblastech. A jim nejde o jakoukoliv úroveň života, jim jde o to, aby to byla ta úroveň života, která se blíží tomu, co lze najít v, ve velkých městech, v hlavních městech. To znamená, že mladí lidé hledají lepší úroveň života a nestačí jim jen tak nějaké zlepšení. Jde jim o to nejlepší, co je možné dostat. Tito mladí lidé chtějí víc. A další důležitý prvek, který do toho vstupuje, je otázka služeb. A já jsem citovala i ze studie ve Spojeném království. Dnes jsou na venkově častá eh, onemocnění typu deprese, psychická onemocnění. Toto z toho vyplynulo. A mě by zajímalo, jestli by to Evropský parlament nezvážil jako možnost pro zapracování do společné zemědělské politiky. Možná bychom měli zkontrolovat zdravotní stav i našich zemědělců v tomto smyslu. A samozřejmě, že služby, které se vytvářejí v oblastech venkova, jsou služby, které nejsou koncipovány primárně jako služby pro zemědělce. Jsou to služby pro kohokoliv. A tito mladí lidé, pokud chceme, aby zůstali na venkově, musí tam mít tyto služby. Pak zde máme osu čtyři. LEADER. Zde bych se chtěla zaměřit na jeden důležitý faktor, a to je fungování místní akční skupiny, eh, nabývání dovedností. Zde a, a ilustrace praktických opatření, rozvíjení činností, opatření v rámci Evropské unie. Máme radu mladých zemědělců, řadu zpráv, která, které se zpracovávají. A mladí zemědělci často říkají jednu věc, které dost rozumím, a je to jasné, bojí o víc. Často říkají, že Evropská unie nevěnuje dostatek pozornosti mladým zemědělcům. Pokud by však tyto projekty byly zaměřeny výhradně na mladé zemědělce, a to jsou dobrovolné programy, pokud si to dobře vybavuji, tak by některé režimy, některé systémy vůbec nebyly v některých zemích převzaty a nastartovány. A dovolte mi uvést příklad. Program pro usazení mladých zemědělců. To byl projekt, který nebyl vůbec zařazen do národních programů v Nizozemsku, na Maltě, na Slovensku. Rovněž také nebyl nastartován v, německých, v některých německých spolkových zemích. Ani se to nerealizovalo ve Walesu, v Irsku také ne, v Lotyšsku také ne. Vidíme, že toto opatření se pozastavuje, to je to usazování mladých zemědělců. Nyní k předčasnému odchodu do důchodu. V rámci posledního finančního výhledu toto opatření nebylo převzato 17 členskými státy. Já to nebudu vyjmenovávat, je tam Irsko a další, máte to na obrazovce. Toto opatření nebylo v těchto zemích vůbec realizováno. Pokud jde však o odborné vzdělávání a informační kampaně, tak zde všechny členské státy toto opatření realizovaly. Nikoli však všechny regiony. Máme zde některé spolkové země v Německu, které to nerealizovaly. A pokud jde o průměrný příděl, tak zde mám trochu rozdílné, rozproplné informace. Podle některých je to 1,1%, podle jiných zdrojů je to snad 3,3% v rámci osy 1. Stále je to však méně, pokud jde o podporu začínajících podniků v oblastech venkova. Pak je zde další průsvědka, kterou lze velmi těžko přečíst. Je to rozdělení prostředků pro mladé zemědělce je tam pouze 10 v rámci osy 1. 10 v rámci pilíře 1 a 3 v rámci osy 1. Nejsem si úplně jistá. Pokud máte další doplňující otázky, tak se k něm ráda vyjádřím, pokud se budete chtít zeptat na tuto průsvědku. A nyní mi dovolte pohovořit o tom, co bychom měli udělat, abychom přilákali mladé zemědělce. Co je co stojí před námi. Já si myslím, že zde bychom se měli na to, nad tím zamyslet, měli bychom poděkovat Evropské komisi, Evropskému parlamentu a všem lobbystům za to, že se podařilo realizovat v tolika zemích tolik nástrojů. Ne ve všech, ale jsou to nástroje, které se výrazně zasazují o zlepšení eh, osídlení těchto venkovských oblastí. Zasazují se o to, že mladí lidé začínají podnikat v oblasti zemědělství. Když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že by z toho bylo možné vyvodit závěry. Pokud by existoval nějaký problém, tak bychom měli vymyslet nový nástroj. A já jsem ve své zprávě rozdělila jednotlivé překážky do skupin a nyní bych ráda nastínila nějaké obecné závěry a řešení. Nemám s tím tolik zkušeností, nejsem politička. Je to velmi široký záběr a bylo by dobré se tomu věnovat a podrobně to proskoumat. Měli bychom také hovořit o dopadové studii. Tak jenom několik takových základních myšlenek. První překážka kterou často uvádějí mladí lidé samotní. Je to nedostatečný přístup ke kapitálu, takže jakým způsobem najít dobrou půdu? Nejjednodušší je ji zdědit samozřejmě, ale ten model zdědění, kdy půda přechází z generace na generaci, ten neexistuje všude. V Polsku existuje, ale nenutně ve všech členských státech. Třeba Polsko a Řecko mají zde problém, protože velmi často rodiče nemají děti, nechtějí svoji půdu přenechat někomu cizímu a často se ta půda potom obhospodařuje. Předpokládá se, že ta cena půjde nahoru a že i status té půdy bude jiný, že to třeba bude nakonec stavební parcela, že bude možné to předělat. Já jsem se snažila podívat do Eurostatu a národních statistik, ale nenašla jsem žádné statistické údaje, které by uváděly, kolik lidí v jednotlivých členských státech nebo v celé Evropské unii se ujalo práce v zemědělství. Neexistuje statistika k tomu, kolik lidí ročně, případně kolik půdy ročně přechází na novou generaci, na děti zemědělců. A ani jsem to nebyla schopná vyhodnotit v souvislosti s podporami a systémy Evropské unie. To se mi nepodařilo dohledat. To znamená, v těch zemích, kde je tradiční rodina, koncepce země, obhospodařování zemědělské půdy, k tomu nemáme žádné údaje. Já se obávám, že žádný program Evropské unie nikdy nepřinutí lidi či rodiče, aby převáděli svoji půdu na cizí lidi. Zde si myslím, že by to chtělo silné pobídky, aby lidé byli motivováni k tomu, aby převedli svoji půdu na někoho cizího. Já si myslím, že v Polsku, a asi to platí i v jiných státech, že tyto země, které mají zájem na rozšiřování těchto dvou eh, programů pro začínající podniky a pro včasný odchod do důchodu, že by uvítali, kdyby se to řešilo společně. V některých zemích neumějí kombinovat tyto dva systémy dohromady používají třeba jenom jedno opatření. A v Polsku a v Řecku si myslím, že by bylo ku prospěchu věci, aby se tyto programy realizovaly společně, najednou. A pak je zde další myšlenka a to je vytváření a rozvíjení programů, které by se zaměřovaly na starší zemědělce. To by byly systémy úspor pro starší zemědělce. Pomohly by naschromážit prostředky jako rezervu do budoucna. A lze předpokládat, že jakmile existují určité úspory, tak možná bychom tam mohli udělit těmto zemědělcům nějaké preferenční zacházení co se týče zpravování těchto naspořených prostředků. To jsou osoby starší než 50 let a pokud by převedli svoji půdu na někoho jiného, tak by jim zůstaly tyto úspory za předpokladu, že by došlo k tomuto převedení půdy. V jiných členských státech existuje velké břemeno, pokud jde o daň z převodu nemovitostí notářské zápisy, ověření dokumentů, doložky, spousta byrokracie, která stojí hodně peněz a samozřejmě tyto náklady jsou i na právní poplatky, aby se našel dědic, aby se eh, provedla totožnost dědice. Tohle všechno je velké břemeno a asi by bylo dobré nějak toto břemeno odlehčit, co se týče těchto nákladů a poplatku. A pak je zde ještě další překážka, to je nedostatečný přístup ke kapitálu. A já jsem ekonomka a jsem víc liberál než co jiného. Pokud bych měla říci, co si myslím o veřejné podpoře, tak bych se asi rozhodla spíš mlčet než mluvit, ale když bych si měla vybrat mezi úvěrem či půjčkou a nějakým způsobem pladeb, které by byly závazné, co tím myslím, vysvětlím. Pokud si někdo vezme úvěr, tak ten úvěr je třeba splácet. A tito lidé by museli využívat kapitál rozumným způsobem, tak aby byli schopni splácet svůj úvěr. Ta, ale když dostanu milion euro od úřadu, tak už se nikdo nevěnuje tomu, jaké mám výdaje a tam je větší pravděpodobnost, že dojde k proplítvání těchto peněz. Když se však vezmu úvěr, tak mám určitou povinnost, odpovědnost starat se o tyto prostředky rozumným způsobem. Samozřejmě nějaké preferenční výhody pro tyto dlužníky. Máme zde systém de minimis. Každý stát má svoji vlastní politiku, co se týče úvěrů pro mladé zemědělce, úvěry, které mají lepší podmínky než standardní úvěr. Platí však, že tyto úvěry nejsou snadno dostupné, jelikož jsou navázány na celou řadu kritérií a podmínek. Já vás nechci nudit tím, jak to podrobně všechno funguje, ale opravdu je tam spousta podmínek, které se vztahují na udělení úvěru. A já se domnívám, že bychom měli vymyslet nějaký systém. Máme spoustu bank, tak proč ne další? Možná by to byl spíš takový program podpory. Šlo by o naschromážděné prostředky, z nich by bylo možné udělovat úvěry. A moji studenti hovořili o různých možnostech, třeba o takové instituci, která by eh, byla financována z daní nebo z jiných zdrojů a ta by znala dobře potřeby jednotlivých členských států a poskytovala by úvěry jednotlivým členským státům, které by je potom přidělovaly dál. Samozřejmě musí zde existovat určitá pravidla, například pokud mladý zemědělec se vezme úvěr nebo budoucí uchazeč o Práce v zemědělství, by se chtěl vzít úvěr a potom by opustil tuto činnost, tak by tam byl určitý postih, že by musel splatit ty prostředky dřív nebo jinak. Mám ještě čas, pane předsedo? Mohu pokračovat? Dobře, děkuji. A u východních zemí existuje problém s přístupem k zařízení vybavení v zemědělství. My jsme v Polsku měli systém družstev. Měli jsme zemědělská družstva, venkovská družstva. Docházelo k takovému pronájmu zařízení zemědělcům. To byly zemědělci, kteří si nemohli dovolit pořídit, nakoupit toto zařízení a mladí zemědělci velmi často nemají dostatečné prostředky, aby si nakoupili zařízení. Musí si je vzít buď na leasing, nemohou se ho koupit. A já si myslím, že bychom měli podporovat takováto družstva a zajistit nějaký úsporný ekonomický systém pořízení zařízení. A pak je zde ještě otázka rizika. Já jsem prošla různá diskuzní fóra mladých lidí, která byla k dispozici v angličtině a musím přiznat, že ne všechny tyto webové stránky věnované mladým zemědělcům jsou v anglickém jazyce. Myslím si, že všechny tyto informace, které jsou na internetu, by měly každopádně vždycky být v angličtině, protože jinak není možné provést analýzu. Každopádně já jsem procházela tato diskuzní fóra a uvědomila jsem si, že mladí lidé velmi často říkají, že tam existuje překážka. Překážka, která jim brání zahájit činnost v zemědělství, že jsou tam rizika. To je riziko, které je docela vysoké. Měli jsme povodně, měli jsme sucha v Polsku, různé živelné pohromy. To jsou důvody, proč se lidé bojí, proč mají mladí zemědělci obavy. Také jsem si prošla možnosti pojištění v jednotlivých členských státech, pojištění v zemědělské výrobě. A našla jsem pouze Španělsko a Francii Zjistila jsem, že pouze v těchto dvou zemích existují příznivé podmínky pro pojištění zemědělců, že ty pojistné smlouvy jsou trošku jiné. Třeba 50% platí zemědělec a 50% se spolufinancuje úřady. Byla jsem schopná najít pouze dva členské státy, a další už ne, kde by mladí zemědělci měli lepší podmínky, pokud jde o pojistné smlouvy. Každopádně však vím, že společná zemědělská politika otázky pojištění vůbec nepostihuje. Myslím si, že bychom měli i nadále podporovat národní vlády v tom, aby se otázce pojištění malých zemědělců věnovali. Je to velmi důležité téma. No, třeba zrobiť... Velice často studenti přicházejí s velice jednoduchými řešeními. Například říkají, že by měli mít takové období, kde by měli možnost začít bez nějakých postihů zemědělské podnikání čili měli by mít možnost určitého preferenčního zacházení a měli by také mít určitý eh, odklad například v bankách a tak dále. Kromě toho by bylo také dobré, kdyby tito lidé um, měli možnost také se přímo účastnit těch programů, které se týkají venkovských oblastí, ale i přesně takových, které jsou konkrétně připraveny pro mladé zemědělce. Mladí lidé chtějí jít na pivo nebo na drink, chtějí jít do divadla, chtějí jít do biografu. Jinými slovy, bohužel žádná taková ta infrastruktura na venkově neexistuje. Čili myslím si, že dalším takovým, takovou možností by bylo zlepšit eh, obslužnost eh, dopravní, bylo by dobré také, eh, kdyby se zlepšila infrastruktura umožňující větší kulturní vyžití a tak dále. Není přece možné, aby jedna domácnost měla čtyři auta. To by bylo příliš nákladné. Já si také myslím, že toto je svým způsobem státní eh, kompetence. Jestliže budeme mít dostatečné množství peněz na to, jestliže máme dostatečně peněz, peněz eh, na to, abychom stavěli nové silnice, tak bychom také měli mít dostatek peněz pro to, abychom dávali místním zastupitelstvu, zastupitelstvům finanční prostředky na to, aby zajistili tu dopravní obslužnost mezi mm, eh, vesnicemi a malými a velkými městy. Já sama pocházím z venkova a Moji eh, rodiče žijí eh, v regionu v Polsku, kde, když já jsem ještě byla studentka, tak eh, ta dopravní obslužnost eh, byla daleko lepší. Měli jsme tam pět až šest autobusových spojení denně. Pokud vím, tak v současné době eh, je to maximálně, jsou to maximálně dva až tři autobusy denně a během letních prázdnin je těchto autobusů ještě méně. To znamená, to je vlastně to jediné veřejné spojení eh, venkovské oblasti s městy. Jinými slovy, těto lidé jsou ehm, nemají jinou možnost, než zůstat tam, kde jsou, to znamená na venkově a tito mladí lidé Eh, mají pocit, že eh, se jim nedostává naplnění života. Eh, další věc souvisí se zdravotním stavem mladých lidí. Existuje k tomu britská studie, která ehm, došla k závěru, že Eh, zatímco mladí zemědělci jsou imunní na některé eh, choroby, pochopitelně, že to neznamená, že tady není poměrně vysoký výskyt úrazu eh, nebo chorob, které souvisejí s užíváním umělých hnojiv, ale Eh, co se týče eh, duševních chorob, tak tady je výskyt poměrně vysoký. Tyto lidé většinou pracují pod obrovským stresem, mají obrovské finanční problémy a tak dále. Já se domnívám, že ten předposlední bod který souvisí s tím, jak přilákat mladé lidi do tohoto sektoru, tak tady si myslím, že těch velkých úkolů, které před námi jsou, je ještě více. Eh, myslím si, že jsou to věci, o kterých by býval eh, hovořil eh, eh, profesor Chuck Smith. Co tím myslí? Myslím tím vzdělání ehm, protože nejen, že máme málo mladých zemědělců, kteří mají vyšší vzdělání, tady mám údaje z roku 2005 a tady vidíte, že pouze 20 zemědělců v 27 Evropské unie mají alespoň nějaké základní zemědělské vzdělání. Například na Maltě to je pouze 1% všech zemědělců, kteří mají odborné vzdělání, to znamená nějaké zemědělské vzdělání. Já nevím, jak vypadá situace na Maltě, protože e, tam jsou aplikovány určité kritéria, která souvisejí se začínajícími Eh, zemědělskými podniky. V Bulharsku je to 5% eh, také v Řecku a zdá se, že vůbec nejlépe vzdělaní jsou zemědělci v Nizozemsku a v Německu. Ale když jsem eh, se o tom bavila se svými studenty, tak já vlastně pracuji na zemědělské univerzitě a ti, co uvažují o tom, že by se mohli vrátit na venkov, tak ti říkají, že vzdělání je velice důležité, ale dnes člověk musí být účetním, eh, musí být eh, schopen vytvářet si nějaké své podnikatelské plány, musí Eh, kromě, být, kromě toho eh, ovládat počítač a tak dále. To znamená, ono to nesouvisí pouze s tou konkrétní odbornou zemědělskou eh, výchovou, ale často to souvisí také například s informovaností. Velice často si mladí zemědělci stěžují na to, že nemají přístup k informacím. Proto je také celá řada důvodů. Například nemají přístup k masovým vzdělávacím prostředkům, nemají zajištěný přístup k internetu ale já se domnívám, že to, je, že to spíše souvisí s tím, jakým způsobem jsou šířeny informace. Asi e, znáte výsledky posledního eurobarometru, který se zabýval znalostí o zemědělské politice v členských státech a mě skutečně vyrazilo dech, jak e, například Eurostat tvrdí, že to je poměrně dobré. Jestliže 50% ale e, evropských občanů, 50% evropských občanů nikdy vůbec neslyšeli o společné zemědělské politice, tak já skutečně eh, tomu nemohu věřit. Tolik peněz se věnuje na tuto politiku a více než 50% nikdy o této společné zemědělské politice vůbec neslyšelo. Kromě toho existují určité průzkumy. Myslím si, že tyto průzkumy ale e, nikdo nečte a já si myslím, že bychom skutečně měli mít určité informační kampaně, například v rozhlase, v televizi a tak dále, tak abychom lidem poskytovali informace o tom, co to fakticky je ta společná zemědělská politika. Kromě toho bychom také měli informovat své e, e, občany co to je vlastně zemědělská výroba. Měli bychom začínat s touto výchovou a s tímto vzděláním už na základních školách. Měli bychom začínat skutečně ze stola. Eh, velice často se ptám eh, svých studentů, jestli například předtím, než se rozhodli jít na zemědělskou univerzitu, jestli jim někdo poskytl nějakou poradenskou pedagogickou pomoc. A oni všechny odpovídají ne. Eh, neměli možnost eh, se na kohokoliv obrátit o radu, nikdo jim neřekl, jaké příležitosti jim zemědělská výroba dává, nikdo jim neřekl nic o tom, eh, jaké jsou pozitivní a negativní stránky této profese. A já si myslím, že právě takovéto konzultace by měly být poskytovány již na základních školách. Myslím si, že právě tam bychom už měli začít poskytovat informace Eh, dětem o tom, jaké mají možnosti související se zemědělstvím. Velice často si myslím také, že nejsou dostatečně doceněni mladí zemědělci. Velice často se setkáváme s mimořádně mladými zemědělci, kteří jsou velmi úspěšní eh, kteří eh, znají všechny moderní metody, skutečně zmodernizovali své zemědělské hospodaření, ale není jich zase tak moc Eh, my eh, máme takový program o zemědělství, který se vysílá ve 12 hodin v neděli v poledne, ale kdo se na to dívá této, v této době? Eh, velice často se ale tento program soustředuje na jiné podnikatele, ne nutně na podnikatele v zemědělství. Myslím si, že eh, kromě toho bychom měli také dát možnost eh, zemědělcům, aby měli možnost více se vyjadřovat k věcem. Já nehovořím o nějakých aktivistech. Měli bychom eh, jim věnovat víc pozornosti, měli bychom poslouchat mladé lidi, měli bychom hovořit o tom, čemu dávají přednost, měli bychom hovořit o venkovských oblastech, měli bychom se s nimi bavit o tom, proč některé jejich vnímání venkova je tak negativní. Děkuji. Da. Îi mulțumesc uh, doamnei Javovská pentru foarte interesanta prezentare. Děkuji mnohokrát, eh, paní Zavojská, za tuto velice zajímavou prezentaci. A nyní předám slovo panu Beckemu, který je prezidentem CIA. E Děkuji. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení zástupce Evropské komise a stálo zastoupení, vážení kolegové, prvé řadě děkuji výbor, eh, předsedovi výboru pro eh, zemědělství a rozvoj venkova za to, že uspořádal tento seminář o mladých zemědělcích. Platí, že řada mladých zemědělců, členů SEŽA zde dnes je zastoupena. Zasedání Evropského parlamentu jsou pro nás velmi přínosná a máme pravidelný kontakt s vámi všemi jsme rádi za to, že dnes je možná možnost prodiskutovat situaci mladých zemědělců. Paní Zavolská upozornila na některé důležité aspekty práce eh, v zemědělství, například rozpor mezi realizací jednotlivých opatření v jednotlivých členských státech a pak hovořila o oblasti venkova. My zastupujeme tyto mladé lidi kteří stojí za těmito čísly. Jsou to lidé, kteří chtějí vstoupit do tohoto sektoru, nebo už se tak stalo a potýkají se s náročnými situacemi. Jsou to mladí podnikatelé, kteří mají vášeň pro svoji profesi, jsou motivováni, chtějí zajišťovat eh, vysokou kvalitu potravin pro Evropskou unii, kterou budeme potřebovat teď i v budoucnu. A my bychom vás rádi požádali vás, členy Evropského parlamentu, abyste nás podporovali a reagovali na konkrétní potřeby mladých zemědělců tak, aby veškerá očekávání společnosti od zemědělství bylo možné naplnit. Dnes platí, že mladí zemědělci se setkali v Bruselu, aby řešili, co by se mělo v budoucnu zlepšit. A dovolte mi seznámit vás s tím, co si my myslíme. Mladí zemědělci poukazují na to, že v tuto chvíli obnova generací se nepovažuje za prioritu v řadě členských států. Čísla, která už jste slyšeli a o kterých hovořila paní Zavojská, jsou velmi výmluvná. V 27. jenom 3 celkových výdajů v rámci pilíře 2 na období 2007 až 2013 byla vynaložena 10 celkové veřejné podpory v rámci osy 1 šlo na opatření 112. Bylo to pouze 3 na opatření 112. Já bych vás rád vyzval, apeloval na vás, abyste podporovali mladé zemědělce v tom, aby se tento trend zvrátil. Pokud chceme, aby zemědělství zajišťovalo bezpečnost dodávek potravin, aby zajišťovalo ochranu životního prostředí, služby a teritoriální vyváženost v Evropské unii, tak potřebujeme mladé zemědělce, dynamické podnikatele v zemědělství. Evropská unie by měla ambiciozně sledovat tyto cíle aby pomáhala mladým zemědělcům, aby se podílela na tom, aby tyto cíle, které už byly zmíněny, byly naplněny a aby byly vytvářeny pracovní příležitosti a ty byly i udrženy. V praxi to znamená, že opatření, která již existují v rámci pilíře 2, by měla být posílena. A konkrétně mi jde o toto. Apelujeme na to, aby Veřejná podpora byla k dispozici všem mladým zemědělcům, všem začínajícím podnikatelům v Evropské unii. V tuto chvíli některé členské státy nevyužívají v rámci pilíře 2 vůbec tuto pomoc pro začínající podniky, což znamená, že v Evropské unii neexistují rovné podmínky pro všechny mladé zemědělce. Pokud jde o spolufinancování, měl by se změnit ten poměr, aby to opravdu bylo motivačně, aby to pobízelo mladé zemědělce, aby byla kladena priorita na mladé zemědělce. Je to 80% na úrovni Evropské unie a 20% na národní úrovni mělo by to být 80 ku 20 a ne 50 ku 50 mělo by také přestat to navázání této veřejné podpory pro začínající podniky. Tato situace není udržitelná a objem podpory by měl být k dispozici všem, starým i novým členským státům. Také apelujeme na to, aby společná zemědělská politika byla vybavena silným rozpočtem, proto aby šlo realizovat jednotlivá opatření pro mladé podnikatele v zemědělství, kteří začínají. My bychom navrhovali, aby v rámci prvního pilíře, navrhujeme to tedy za seža, aby tam byl ten doplňkový příplatek neboli top-up premium, aby byl k dispozici jako rezerva na prostředky, které nejsou zatím využity. To jsou prostředky, které by mohly být vyhrazeny a vyčleněny mladým zemědělcům. Takže první pilíř, top-up pro mladé zemědělce doplňkový příplatek. Dále apelujeme na to, aby bylo posíleno opatření týkající se inovací, klastrů a konkurenceschopnosti. V praxi by to znamenalo to, že by za, po, pomoc pro začínající podniky měla být v rámci té osy, která se věnuje rozvoji venkova. Podpůrné úvěry ty by měly být poskytovány prioritně, pokud je tam vazba na inovace. A podpora by měla být novým podnikatelům poskytnuta rovněž také v případě spolupráce, kdy se několik zemědělců spojí do klastru, aby eh, byli schopni lépe prosadit své produkty. Měl by to být systém, který by podpořil systém obnovy v zemědělství. Pak jsou zde otázky znalostních poukázek či kuponů, které lze použít na účely školení, na, eh, na fitosanitární školení, na marketingová školení a další školení, aby byli schopni ti zemědělci trochu rozptýlit svůj záběr činnosti. A my jsme obdrželi určitá čísla k tomu, jaké by byly požadavky ze strany mladých zemědělců. Tento balíček by měl zahrnovat i školení o Evropské unii pro mladé zemědělce. Měly by být možnost jít na stáž do zahraničí, jak už uváděla kolegyně. Byl by to takový Erasmus pro mladé zemědělce. Tento program by měl být k dispozici pro tyto mladé zemědělce ještě než zahájí svoji činnost a ještě k předčasnému odchodu do důchodu. To by mělo pokračovat i po roce 2013 v rámci společné zemědělské politiky, protože se ukázalo, že to je prospěšné opatření. A potom bych chtěl ještě říct, že se, že vítá nastavení orientace komise, pokud jde o pojetí této politiky pro mladé zemědělce. Já jsem před dvěma týdny si vyslechl debatu evropských eh, poslanců, co se týče budoucnosti společné zemědělské politiky. Řada z vás kladla otázky na téma aktivních mladých zemědělců. Pro nás je to přesně to, co vidíme jako ten správný směr společné zemědělské politiky do budoucna. My si myslíme, že aktivní zemědělci, kteří mají finanční odpovědnost za řízení a zprávu svého podniku, za výrobu, za prodej produktů prostřednictvím sebe samých nebo prostřednictvím družstev, jsou to oni, kteří jsou vnímáni jako subjekty z hlediska veřejné zprávy. Jsou to rovněž oni, kteří přinášejí veřejné statky v rámci zemědělské produkce a zemědělské činnosti. A musím říct, že my velmi pečlivě sledujeme, co se děje v Evropském parlamentu v dané oblasti a asi víte, že před několika lety vznikla zpráva z vlastního podnětu o situaci mladých zemědělců v tuto chvíli probíhá proces nové reformy společné zemědělské politiky a my doufáme, že po Lisabonské smlouvě bude nadále soustředěna pozornost na mladé zemědělce i po tomto semináři a zpráva o specifické situaci mladých zemědělců je něco, co bychom velmi uvítali. Rovněž mi dovolte využít příležitosti a všechny vás pozvat na jednu akci, bude to 15. prosince. Investice do možností mladých zemědělců v oblasti zemědělské činnosti. Je to v Bruselu 15. prosince. Bude to při výboru Ekon a všichni dostanete formální pozvánku na tuto akci. Uzavřu své vystoupení, pana de Castro, tím, že vám poděkuji znovu za příležitost, kterou jsme dnes měli prodiskutovat situaci, náročnou situaci mladých zemědělců a začínajících zemědělců. Doufáme, že se nám podaří nastartovat zemědělství, které bude dynamické a e, bude se orientovat na budoucí úspěchy. Děkuji. E- Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, my všichni chceme věnovat výraznou pozornost situaci mladých zemědělců a komunitární politice, která by se zaměřovala na mladé zemědělce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zorganizovat tento seminář. Děkuji vám a děkuji také paní Zavojské. Zahájíme diskuzi, dáme také slovo zástupkyni komise a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 Nevím, co se dnes tady děje. Máme velké problémy s mikrofony. This one works. No? It doesn't. But place de Beauvais. Eh? A capella cada Eh, Mark. Ah. Mon rêve président était de m'asseoir à la place de José Bové. Takže bylo mi nabídnuto, abych si eh, sedl na místo José Bové. No, tak někdy na příště. S velkou pozorností jsem si vyslechl obě vystoupení a některá čísla jsou děsivá, zvláště ta, která zazněla v prezentaci paní na začátku ohledně takzvané eroze, která probíhá mnohem více u mladé populace zemědělců než u jiných kategorií. Vy jste hovořila o tom, že jsou potíže s kapitálem. Samozřejmě, potom nákladnost notářských listin a tak dále. Nicméně nemohu odolat chuti vás na něco upozornit. Vy jste hovořila, že jste liberální ekonomka a to není nějaká výtka teď to, co řeknu. Ale ptám se, není to z tohoto důvodu, že jste právě hovořila o té nedostatečné viditelnosti mladých lidí z hlediska budoucnosti. Říká se, no tak budou tu fungovat možná 20-30 let. A vy jste se v této souvislosti nezmínila o chronické nestabilitě zemědělských trhů. Je tady obrovská volatilita. Já tak trochu znám mladé zemědělce ze svého regionu, zvláště se účastním jejich kongresu. A to je problém, který se tam objevuje jako problém číslo jedna. Jsme totiž svědky toho, že tady samozřejmě existuje určitá volatilita zemědělských produktů z důvodu sezónního charakteru. I to samozřejmě ovlivňuje úspěšnost a také to souvisí s nabídkou a poptávkou. Ale když se podíváme na ty rozdíly, které teď existují, máte trh s mlékem. V roce 2007 to bylo 45 centimů a v roce 2009 jsme se dostali na 18 centimů, to je tedy ještě méně než polovička, takže vidíte, že jsou tady obrovské rozdíly. V létě to bylo 130 eh, a pak se eh, tato částka opět výrazně eh, změnila. Samozřejmě byly spekulace, byly požáry také v Moskvě a e, ty ceny vyskočily. A přitom vlastně tady nebyla velká obava z hlediska nedostatku obilí ve světě, takže spekulace zde udeřila v plné míře. Já bych chtěl vědět, zda ve vašich šetřeních, kvalitativních a kvantitativních, zda jste tam zaznamenala, že ten nedostatek jistoty a jakési viditelnosti do budoucna Zda je to problém, o kterém hovoří zemědělci a zemědělkyně mladého věku? a samozřejmě my musíme zde hovořit o různých režimech a mechanismech, ale to není vaše úloha. Ale byl bych rád, kdybyste mi řekla, zda ta situace je odlišná v jednotlivých zemích, zda některé země jsou citlivější na volatilitu zemědělského trhu než jiné země. Byl bych rád, kdybyste se vyjádřila k tomuto konkrétnímu tématu. Děkuji. E Děkuji, Marku. A nyní bude hovořit pan Nikolesku. <laughs> Cred că tinerii în agricultură nu sunt importanți. Uh, Já se domnívám, že mladí zemědělci nejsou důležití jenom z toho důvodu, že jsou mladí a dynamičtí, ale také z toho důvodu, že mohou přinést mm, určitou přidanou hodnotu z hlediska trhu, mentality a dalších eh, podobných aspektů. Nedávno jsme měli příležitost číst zprávu, která se týkala žen v zemědělství. Byla to zpráva paní Jege. Doufám, že eh, i tyto ženy tedy patří vlastně do této kategorie. Mladí lidé jsou znepokojeni z hlediska svých podmínek eh, v tomto zemědělském světě. Jakým způsobem bychom mohli zajistit, aby zůstávali ve venkovských oblastech. Existují tady určité nástroje, ale ty nebudou užitečné, pokud nezajistíme kvalitní e, život v těchto venkovských e, oblastech. Jedná se o struktury, které tam musí existovat, služby, které tam musí fungovat a všechno to, co se týká zdraví a e, jaksi společenského života. V současnosti Evropská unie financuje modernizační programy z hlediska venkovského rozvoje v rámci druhého pilíře. Myslím si, že budoucí SZP by měla i nadále být dostatečně financována, tak aby bylo možné zajistit rozvoj našich venkovských oblastí a zaměřovat tyto podpory na mladé zemědělce. Existuje také nové nařízení z hlediska eh, společné zemědělské politiky a tady je nutné uchovat preferenční charakter podpůrných opatření pro mladé. Iniciativy, které jsou nasměrovány na mladé zemědělce, už zaznamenaly úspěchy. Například eh, v Rumunsku 3 tisíce mladých lidí od roku 2008 využívalo tyto fondy a tyto programy. Samozřejmě musíme snížit byrokracii a jak si zajistit průchodnost těchto programů. Systém žádostí musí být eh, také vlastně eh, průběžný a nikoli jednorázový. A usazování mladých zemědělců by mělo být nasměrováno také na mladé lidi ve městech, kteří by mohli uvažovat o profesi ve venkovských oblastech. Nový přístup komise, který se týká přímých plateb. To je přístup, kde doufáme, že bude možné pomoci mladým zemědělcům, aby získali nezbytné eh, půdy a mohli eh, provozovat eh, svoji aktivitu ve venkovských oblastech. Děkuji. Děkuji, pane Nikolesku. Budeme pokračovat v diskuzi. Pan Dofman. Grazie, signor Presidente. Eh, ja, ich denke, der Workshop, den wir... Eh, seminář, který dnes máme, je nesmírně důležitý, protože když se podíváme na čísla v Evropě, tak vidíme skutečně, že tady máme mnoho členských států, které nezajišťují budoucnost zemědělství a mladých zemědělců, protože je tam velice málo mladých lidí, kteří chtějí pokračovat v této zemědělské produkci. E, a to je velký problém. Myslím si, že z tohoto důvodu je toto téma e, nesmírně důležité pro budoucnost zemědělství v Evropské unii. Bylo již řečeno, že v konečném efektu bych řekl, že se jedná o atraktivitu těchto zemědělských profesí. Samozřejmě to musí být také ekonomická atraktivita. A e, pak si musíme položit otázku, jak je možné, že podnikatel v zemědělství vydělává méně než podnikatel v městských oblastech. Samozřejmě tady není žádný objektivní důvod pro to. Já sám pocházím z regionu, kde jaksi je někdy obtížná návratnost zemědělské produkce, ale zároveň je to region, kde nejsou problémy s mladými zemědělci, protože je tam eh, velmi vysoká životní úroveň, takže produkce je předávána mladým lidem, jsou tam také možnosti vzdělávání, jsou tam školky, prostě všechny infrastruktury, které potřebuje rodina, je tam také možnost jakéhosi ekonomického rozvoje. Takže pokud je tam zajištěná kvalita, je možné se věnovat zemědělství v regionu. Je nutné tady nejenom podporovat zemědělskou politiku, ale velice mnohovrstevnatou politiku, která obsahuje mnoho aspektů. Poslouchal jsem to, co zde bylo řečeno ze strany předsedy Evropské rady mladých fermářů. Hovořilo se o tom, že by tady měl být jakýsi Erasmus pro mladé zemědělce. Já myslím, že do toho bychom se měli pustit. Je absurdní, že v Evropě na úrovni univerzit a dalších eh, škol máme tyto výměny a přitom zde máme společnou zemědělskou politiku a tento druh vlastně výměn zde eh, vlastně neexistuje, takže by bylo velice logické, aby k těmto výměnám eh, v rámci SZP docházelo. Na závěr předseda CEA měl několik podnětů, které jsou velice dobré. Měli bychom eh, přemýšlet nad tím, zda můžeme najít účinné nástroje, které by zajistily předávání těch eh, podniků, tedy abychom podpořili právě toto předávání těchto zemědělských produkcí. Možná by bylo dobré abychom se zamysleli nad tím, zda v rámci prvního pilíře, tedy vyplácení plateb, zda zde by se nemohlo něco v tomto smyslu udělat. Často se nepředávají eh, tyto podniky z toho důvodu, že ta starší generace nechce eh, takto postupovat. Proto bychom to mohli řešit a ošetřit i v rámci prvního pilíře. Mohli bychom přijmout odpovídající opatření Eh, kde by byly jakési příplatky právě v rámci výplat z hlediska prvního pilíře. A měli bychom tak podnítit eh, předávání tedy těchto zemědělských produkcí do mladších rukou ze strany těch starších generací. Děkuji, pane Hofmane. Pan Keniete. Předsedatel Kungs, Jautājums par pauģu mājiņu Eiropas lauksaimniecībā. E, otázka výměny generací je jedna z nejdůležitějších otázek v evropském zemědělství, protože tato otázka velice výrazně e, souvisí s potenciálem EU e, vůbec. A sice v oblasti zajišťovat vysoce kvalitní potraviny. Teď se zabýváme reformou SZP a proto musíme velice vážně přemýšlet nad tím, jak v rámci prvního pilíře by bylo možné najít prostředky, které by podporovaly zvláště mladé zemědělce. A to počínaje vyškolením až po stádium, kdy bude nutné podpořit tyto zemědělce při obstarávání zemědělských eh, strojů a nezbytných investičních prostředků. Chtěla bych se zmínit o další otázce, a sice o možnosti koupit určitou půdu. Situace eh, v Litvě je svým způsobem specifická, neboť v naší zemi zemědělci dostávají vlastně nejnižší mm, zemědělské platby. A to souvisí s tím, že, se takto, že jsme se takto domluvili také při jednání z hlediska přístupu Litvy do EU. A vedle toho však máme mnoho členských států, které by nepřipustili, aby zemědělské půdy byly postoupeny jiným státním příslušníkům. Oproti tomu v Litvě je to tak, že mladí zemědělci, kteří pocházejí z jiných členských států, si mohou nakupovat půdu v naší zemi. Nákup těchto půd je u nás zajímavější pro tyto cizince než v jejich vlastních zemích. Oproti tomu mladí lidé z naší země mají právě problémy, protože nemají dostatek finančních prostředků pro to, aby si nakoupili půdu. Takže to je situace v naší zemi. A nyní bych chtěla hovořit o tom, jakým způsobem navýšit prestiž a atraktivitu zemědělství, zvláště pro mladé lidi. Zatím tato atraktivita tady není dostatečně vysoká a proto bychom měli změnit tuto situaci i v rámci Evropského parlamentu. A měli bychom zajistit, aby mm, tato profese byla stejně mm, atraktivní jako jiné profese. Chtěla bych říci kolegům, že jsem vytvořila zvláštní cenu která je udělována každý rok mladým zemědělcům. Je to tedy speciální eh, cena, kterou nás udělujeme právě těmto mladým zemědělcům. A chtěla bych podnítit eh, tady určitou diskuzi ohledně této generační změny v zemědělství na úrovni Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Kedněte. Kolega Sever, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo za to, že jste mi dal slovo. Včera jsem měl tu, včera jsem měl tu čest, že jsem eh, eh, měl možnost uvídat mezi námi eh, skupinu mladých zemědělců. Chtěl bych říci, že hovořili o stejných problémech, jako jsou problémy, o kterých hovoří jiní zemědělci. Ženy a, a mladí lidé jsou dvě znevýhodněné skupiny, hlavně v těch tradičních odvětvích. Myslím si, že zemědělství je méně atraktivní než, jiná, než jiné sektory. Ale co se týče právě této přitažlivosti, myslím si, že zemědělství má tento problém ještě s dalšími profesemi, i když jsou to věci, které jsou velice důležité pro evropskou ekonomiku. Přesto však eh, si myslím, že věci se mění. Myslím si, že zemědělství již není vnímáno jako odvětví, které by bylo méně významné. Mnoho mladých lidí v současné době žije mnoha mladým lidem se žije lépe na venkově než ehm, ve městech. Vzpomínám si, že když eh, já jsem byl mladý, když mi někdo eh, řekl, že je zemědělec, tak to bylo téměř jak nadávka, ale dnes eh, ta situace je skutečně lepší. Takže možná se dnes přece jenom na věci díváme trošku jinak. každém případě bych chtěla říci, že podporuji ty myšlenky, tak jak zde byly předloženy eh, předsedou eh, Svazu mladých eh, zemědělců. Myslím si, že bychom skutečně měli mít konkrétní programy, jako například Erasmus právě pro mladé zemědělce. Kromě toho možná bychom mohli uvažovat i o jiných takovýchto programech, jako například Leonardo nebo Grundvik to by bylo pro eh, ty, kteří zase tak mladí nejsou, ale chtějí zlepšit eh, svou, své postavení v rámci společnosti, ve které žijí. Nová společná zemědělská politika je často tématem našich diskusí. A mladí zemědělci říkají, že by měli být součástí těchto diskusí. Myslím si, že by bylo skutečně správné, kdyby tito lidé se mohli angažovat ve všech těchto diskusích. Děkuji. Děkuji, Sergio. Gutierrez, máte slovo. Děkuji, děkuji. I já se domnívám, že tato otázka je mimořádně důležitá pro eh, budoucnost zemědělství a také pro budoucnost společné zemědělské politiky, protože je to prostředek zajišťující nejen eh, dodávky potravin, ale je to oblast, která skutečně vyžaduje, abychom věnovali větší pozornost eh, mladým lidem. V současné době ve většině evropských zemí eh, se právě zemědělství stává eh, místem, kde existují pracovní příležitosti. Čili je, myslím si, že to souvisí také s tím, jak zvýšit zaměstnanost v tom, čemu říkáme zelené hospodářství. Já si myslím, že to je obrovská příležitost pro naši generaci. Během hospodářské krize se zvýšil počet mladých lidí, kteří přišli o zaměstnání, což je velice důležitý faktor. Eh, další charakteristikou typickou pro tuto generaci je to, že eh, trpí touto vysokou nezaměstnaností. Ehm, předseda eh, Seža řekl, že je velice důležité, abychom zajistili to, aby i mladí lidé zůstávali ve venkovském prostředí. To souvisí s celým rozvojem venkova Eh, a je třeba si uvědomit, že tyto věci se navzájem eh, ovlivňují. Také Mark Tarabella hovořil také o viditelnosti této věci. Kromě toho je také potřeba zdůrazňovat i tu otázku infrastruktury, poskytovaných služeb, eh, to znamená všeho toho, co přivede mladé lidi k zemědělství. Na to potřebujeme mít velice silnou zemědělskou politiku, také velice silnou politiku rozvoje venkova. Je potřeba, abychom přijímali velice důležité krok, abychom dělali veliké, eh, důležité kroky, které vedou ke snížení rizika. Měli bychom eh, kromě toho také podporovat ty dvě politiky, které podle mého názoru jsou skutečně nejdůležitější eh, a které souvisejí se společnou zemědělskou politikou. Jednak se jedná o podporu pro ty prováděcí opatření, protože si myslím, že budeme muset přejít z druhého pilíře na první pilíř. Nevím, jak moc realizovatelné to je z technického hlediska, ale bude velice důležité, abychom se zaměřili i na tuto možnost. Jako Vzhledem k tomu, že v současné době tedy je to pod druhým pilířem a myslím si, že tato opatření by měla být skutečně povinná a nedobrovolná k tomu v současné době, protože jejich, eh, jejich provádění podle mého názoru je mimořádně důležité. Ve většině zemí Eh, ve kterých je eh, stále ještě hodně, ve kterých mladých lidí se věnuje zemědělství. To jsou ty země, které poskytují těmto lidem největší podporu eh, v rámci tohoto druhého pilíře. Většinou se jedná o 140 euro pro mladé lidi. Toto je tedy v některých zemích, v některých východních zemích naopak pro tyto účely jsou určeny velice nízké finanční prostředky a proto také si myslím, že e, toto vysvětluje, proč tato politika je stále e, vnímána jako dobrovolná, ale je potřeba si, musíme si uvědomit, že tato podpora mladým lidem e, by se měla navýšit a měla by být 80 z EU rozpočtu a až 20 Eh, z eh, vnitrostátních rozpočtů, nemělo by to být tedy už 50 na 50. Další politika se týká školení a vzdělávání. Tady si myslím, že bychom měli vycházet z těch základních principů, na kterých stojí Evropská unie. Eh, to je například koncepce celoživotního vzdělávání. Myslím si, že u společné zemědělské politiky bychom měli mít možnost podporovat všechny, nejen mladé zemědělce, ale všechny, s ohledu na to, kolik je jim let. E, to znamená všechny ty, kteří potřebují zlepšit své znalosti. A to nejen v okamžiku, kdy začínají svou profesionální dráhu, ale měli bychom to to poskytovat během celého jejich života, protože jde o to, aby i tito lidé inovativním způsobem přistupovali ke svému podnikání a také, eh, aby to eh, zaručilo udržitelnost. Čili celá tato koncepce vzdělávání a školení je mimořádně důležitá a měla by být považována za součást té společné zeměstské politiky. Další věc, eh, a tím bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal pan předseda Sedža, co se týče odchodu do důchodu. Tady mám určité pochybnosti. Já si myslím, že eh, v poslední době jsme byli svědky toho, že eh, nikdy eh, předčasný odchod do důchodu nepomohl mladým lidem v jakémkoliv jiném odvětví. Takže já si nemyslím, že by navýšení lidí odcházejících do důchodu předčasně by znamenalo automaticky větší podíl mladých lidí v zemědělské výrobě. <clears throat> Tolik tedy moje reakce na to, co již bylo řečeno, ale nicméně bych chtěl pogratulovat oběma řečníkům za jejich prezentace. Děkuji, Sergio. A teď kolega Aňo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že první věc, kterou bychom měli říci o této věci, je to, že jestliže zemědělství je skutečně ziskové, tak eh, vždycky bude někdo, kdo bude pracovat na půdě pokud bude s tím souviset zisk, tak tito lidé budou k dispozici. Já bych eh, si myslel, že bychom měli rozdělit eh, zemědělství na dvě části. Jednak úrodná půda a jednak pastviny. Hovořím o Velké Británii, před odinut nemám zkušenosti. Ve Velké Británii eh, má úrodná půda hodnotu asi 18 tisíc euro na hektar. Nemůžeme na ní pracovat a současně ji kupovat, protože Eh, lidé to vnímají jako aktivum, které eh, slibuje určitý nárůst. Jinými slovy, jestliže dáme někomu hodně peněz na to, aby si koupil půdu, to si myslím, že k ničemu nepovede. Myslím si, že ta normální cesta je skutečně eh, dědictví, čili díváme se na lidi, kteří jsou dědici. Co se týče těch pastvin, tady je třeba si uvědomit, že čím eh, se zlepšuje eh, strojový park, tak tím méně lidí je potřeba na eh, práci v zemědělství. Velice často se lidé spojují a pouze jeden z nich například potom je zemědělským podnikatelem. Jestliže pracujete na zemědělském, v zemědělském podniku již od mládí, tak potom po nějaké době se velice pravděpodobně, že stanete vedoucím daného zemědělského podniku, za to budete mít určité odměny a i když to nebude vaše půda, tak pořád budete mít zisk toho. Co se e, týče pastvin a e, chovu dobytka, tady je třeba říct, že ve Velké Británii někdo, zemědělec, který nemá žádného syna, ale má obrovské množství ovcí a dobytka, tak eh, potom většinou si bere nějakého pastevce, který pro něj pracuje. On řekne ano, ano, já budu pro vás pracovat a byl bych rád, kdybych měl taky pár těch krav eh, ve svém majetku a e, pak bych je pasl, pasl společně s vašimi kravami, což znamená, že takovýto člověk má nejen plat od tohoto e, farmáře, ale kromě toho má také svůj vlastní majetek, tedy svůj vlastní dobytek. Problém je, jak tyto lidi ubytovat, protože lidé, kteří e, vlastní půdu, většinou by měli mít také možnost bydlet v blízkosti této půdy, což je někdy problém. V Británii Eh, jsme asi před 40-50 lety si eh, mysleli, že by bylo docela dobré nějakým způsobem eh, tyto věci nastartovat, když jsme měli takovou iniciativu, aby malé zemědělské podniky vlastnily v podstatě místní zastupitelstva, která potom pronajímala malé části těchto zemědělských podniků těm, kteří měli zájem. Bohužel nakonec to skončilo ve slepé uličce, protože Eh, to začalo prvním kolem a potom žádné druhé kolo neexistovalo. Tito lidé potom měli malé plochy půdy a po nějaké době to eh, nebylo životaschopné a proto si museli hledat něco jiného. Myslím si, že jestliže skutečně chceme pomoci mladým lidem, tak potom bychom měli nabídnout určité daňové eh, výhody. Hovořili jsme také o půjčkách na dobytek ale skutečně většinou to nevede k ničemu jinému, než k tomu, že se zvýší ceny dobytka na trhu. E, myslím si, e, že můžeme pomáhat lidem, kteří chtějí e, se živit živočišnou výrobou různým způsobem, ale Hovoří se tady také o smlouvě s Mercosurem a jestliže něco takového bude pokračovat, tak si myslím, že to potrhne nohy všem těm, kteří chtějí se živit živočišnou výrobou. Děkuji. Pan McGuinness, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem, kteří vystoupili dnes odpoledne a chci také poděkovat mladým zemědělcům za to, že velmi pečlivě lobují Evropského parlamentu u výboru pro zemědělství. Máme zde návrhy, nenutně se se všemi stotožňujeme, ale jsou nepochybně přínosné pro další zamyšlení se nad eh, otázkou zemědělství. Několik postřehů a dotazů. Já doufám, že postoj k zemědělství se změnil. Několik kolegů už uvádělo, že jako profese se to často podceňovalo v posledních letech. Pokud jde o bezpečnost potravin, tak to je trend, který zase posiluje postavení profese zemědělce. Přístupy k profesím často diktují volby mladých studentů, co, se, co z nich bude jsou to bankéři, politici a další profese, kde tohle má svůj vliv. Já myslím, že u zemědělců můžeme pracovat na pozitivnějším přístupu. Otázka vlastnictví půdy se neřeší snadno. Já myslím, že je potřeba nadefinovat, co myslíme tím, když říkáme mladí zemědělci. Já si myslím, že jsem pořád ještě mladá. Vím ale, že nejsem. Člověk se podívá do zrcadla občas. Děkuji, pane předsedo, za vaši reakce na tuto poznámku. Podívejte se na to. Já jsem si jenom ověřovala, jak se na to bude tvářet. Mladí zemědělci jsou pro nás velká výzva v tomto návrhu pro platby v rámci pilíře 1. Některé prostředky tam budou jako doplňkové platby pro mladé zemědělce. A já zde musím znést otázku, jak dlouho se budou tyto platby vyplácet od kterého okamžiku to bude běžet a kdy člověk končí tu etapu mládí. To má totiž dopad na to, jak bude tento režim účinný. Potom myšlenka těch rezerv, já myslím, že to už se někde realizovalo. Možná to není dostatečně dobré, ale jako nástroj už to existuje. V Irsku jsme měli dva režimy, dva systémy eh, předčasného odchodu do důchodu a pomoci pro začínající zemědělce. Bylo to účinné pro obě skupiny zemědělců, ale některé ty systémy už byly ukončené. Já si myslím, že to je problém nejednotnosti, nesystematičnosti politiky a to je ta obtíž, pokud jde o posílení situace mladých zemědělců. Já myslím, že pan Aňu opravdu poukázal na to, co je zde důležité. Pokud zemědělství bude výhled dobrých příjmů, tak tam lidé půjdou. A já myslím, že tady je potřeba se zamyslet nad trhy. Pan Tarabela hovořil o volatilitě trhů a možná bychom se měli zamyslet nad některými opatřeními, jak podpořit, jak podnítit zájem mladých zemědělců. Potřebujeme výměnu generací. Jediná věc, kterou nesouhlasím s panem Aňu, je ta, že on říkal, co když zemědělec nemá syny, kteří by obhospodařovali jeho půdu? Nezapomínejte na ženy. Myslím, že i ty zde mají své místo. Děkuji. Tak to bylo vynikající, děkuji. Michel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl nejdříve omluvit eh, před vystupujícími. Já jsem substitut, dorazil jsem tady později, jsem zástupce pouze. Co se týče mladých lidí, myslím, že to můžeme vyjádřit číslem 7% mladých, kterým je méně než 35 let v EU. My jsme všichni sledovali počínání komise z hlediska finančních perspektiv. Víte, že tam byly různé útoky z hlediska zemědělského rozpočtu. Já myslím, že těch 7% je dostatečným důkazem toho, že potřebujeme podporovat zemědělskou politiku z hlediska výzev 2014 až 2020. A tou hlavní výzvou je obnova generace. Jinak můžeme dělat deklarace ohledně potravinářské soběstačnosti, pokud tady nebudeme mít mladé lidi, proto aby se v této eh, tendenci pokračovalo, nebudeme mít výsledky. Já bych chtěl zde vyjádřit jednu otázku. V tom současném plánování rozvoje venkovských oblastí máme celý rejstřík mladých nástrojů pro mladé zemědělce. V tom dokumentu, který tady máme na stránce 40 a 41, máme mm, jaksi sdělení, které hovoří o tom, že prakticky všechny státy uplatňují tyto nástroje. A když se podíváme na rozpočtové závazky, tak vidíme, že v reálnu je tady velmi málo zemí, které realisticky chtějí podporovat tento trend. Může nám komise říci nebo vysvětlit, z jakého důvodu Eh, ta situace je taková, jaká je. Nakolik tyto nástroje byly účinné nebo nebyly účinné. Samozřejmě, že tady můžeme mít určitou část povinnou, ale proč tady musíme mít teď politiku z hlediska druhého pilíře? Víte, že v každé naší zemi otázka vlastnictví a předávání vlastnictví je řešena různými způsoby. Jde o to, že v prvním pilíři můžeme mít jednotný přístup, zatímco v druhém pilíři můžeme mít nástroje, které jsou více zacílené na naše právní praktiky nebo právní postupy v jednotlivých zemích. Děkuji, Michel, a slovo má Gian Carlo Scotta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl vystupující kolegy a nebudu opakovat to, co zde uvedli, protože s tím souhlasím. Chci říci, že je zcela eh, nutné zdůraznit vzdělávání a už na úrovni základní školy. Musíme eh, šířit tyto informace mezi dětmi, musíme jim ukázat, že eh, zemědělství představuje zajímavý svět, zajímavou oblast a že eh, lidé, lidé, kteří zde pracují, mohou být velice důležití. A to je věc, na kterou trochu v Itálii zapomínáme. Jistě mladí lidé dnešních dob jsou velice vnímaví, měli bychom zohlednit tuto vnímavost a měli bychom na to reagovat. Vystupující hovořili o mladých lidech, kteří nechtějí pracovat v zemědělství a to z celé řady důvodů. Tato citlivost a vnímavost tady existuje, musíme na to reagovat. Ale já bych se chtěl zmínit o otázce opouštění eh, některých odvětví, která jsou jaksi pracovně obtížná. Také některé půdy se už neobdělávají a přitom v minulosti byly velmi důležité a nyní již se na nich nehospodaří z toho důvodu, že mm, některé státy přijaly určitou legislativu, která mm, jaksi chrání krajinou povahu těchto půd. Já jsem proto, aby se tady krajinářská politika uplatňovala, aby se bojovalo proti spekulaci. E, samozřejmě, že jsou zde mm, stanoviska proti například slunečním elektrárnám, e, proti větrným elektrárnám. Eh, já myslím, že bychom měli zachovat eh, samozřejmě půdy, které by mohly produkovat potraviny a které by mohly být využívány také eh, těmi, kteří nastoupí po nás. A vzhledem k tomu, že technologie se vyvíjí v mnoha oblastech, tak bychom měli mm, zajistit určité postupy také z hlediska městské architektury a postupu měst na úkor zemědělské půdy. Bylo by vhodné, abychom se více zaměřili na povahu zemědělské práce. Neměli bychom se pouze spoléhat například na rozhodnutí některých stavebních úřadů, které reagují na požadavky jaksi urbanistické povahy. Bylo by vhodné, abychom podporovali tyto střední a malé zemědělské eh, podniky. Děkuji, Giancarlo. A pan Severský bude poslední řečník této diskuze. Myslím si, že vzdělání a školení mladých farmářů a zemědělců je velice důležité. Já si uvědomuji, že situace je teď možná lepší. Já nevím, jestli se ale zaměřili na eh, to, jestli dosahují mladí zemědělci lepších výsledků. Jaká je faktická velikost zemědělských rodin? Jsou tyto rodiny stále větší než městské rodiny a platí to i o mladých eh, zemědělských rodinách Eh, jsme svědky nějakých trendů eh, těchto lidí nějakým lepším způsobem se e- organizovat. Myslím si, že jeden z problémů zemědělství je právě chybějící potřeba nějakým způsobem vytvářet spolky. Většinou mladí zemědělci eh, přebírají zemědělské podniky po svých rodičích. Otázka tedy je, jestli Ehm, existují případy, kdy výběr eh, profese je naprosto nezávislá, takže například někdo eh, přichází například z města eh, pracovat v zemědělství. Jinými slovy, je to skutečně svobodné rozhodnutí, anebo je to vždy věc, která daná. Děkuji, pane Šekerisky. Teď dovolte, abych předal slovo paní Zajbovské, naší odbornici. A potom také ještě dám slovo eh, předsedovi Seža. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, panu eh, Šekirskému, panu poslanci za jeho eh, otázku. Vy pochopitelně znáte velice dobře situaci mladých polských zemědělců, co se týče jejich eh, vzdělání a tím mám na mysli hlavně vysokoškolské vzdělání. My máme údaje eh, týkající se všech zemědělců. Já jsem tady nevyužívala, nepoužívala žádné statistické údaje, ale ve zprávě vás mohu odkázat na jednu jednoduchou tabulku, která srovnává podíl podíl zemědělců s vyšším vzděláním, to znamená země, eh, eh, odborným vzděláním v oblasti eh, zemědělství. Tady se ukazuje, že jedna z hlavních překážek je překážka, která souvisí právě se vzděláním, s tím, že mnoho lidí, eh, kteří by byli schopni například eh, na základě dědictví převzít eh, zemědělský podnik od svých rodičů, mnozí z těchto lidí nemají dostatečné odborné vzdělání. A jak jsem již řekla, já jsem vypracovala určitý dotazník. Na tento dotazník odpovědělo 200 studentů na naší univerzitě, také před tím, než jsem sem jela v sobotu a v neděli jsme měli takové diskusní fórum. A já jsem eh, se obrátila na lidi ze zemědělských oblastí, eh, na lidi, kteří mají možnost převzít zemědělský podnik po svých rodičích a oni řekli, my máme tento problém. A já jsem se jich ptala, proč jste tedy eh, si nevybrali vzdělání, které by vám umožnilo převzít zemědělský podnik od svých rodičích? A oni mi řekli, že to udělali proto, protože si chtěli zlepšit možnost eh, pracovní příležitosti. Protože pokud by studovali odbornost jedinou, to znamená zemědělství, tak eh, mají možnost si vybrat jenom jeden druh povolání, zatímco s jiným vzděláním by bylo daleko jednodušší potom si najít práci i v jiném oboru. Taková byla jejich odpověď. Ta otázka, jestli v současné době jsou tyto zemědělské podniky lépe řízeny, jestli jsou efektivnější, tak na to nejsem schopná odpovědět, protože jsem se tím nezabývala, ale myslím si, že se určitě to je otázka, kterou bychom se měli zabývat. Další otázka potom souvisí s tím spolkovým životem Eh, já se obávám, že nemohu než konstatovat, že takovýto trend eh, jsme nezaznamenali v Polsku. Eh, máme svoji zkušenost s družstvy a s takovými různými zemědělskými skupinami. Je pravda, že ti mladí dynamičtí zemědělci vytvářejí jakési skupiny produktů zemědělských výrobců, ale kdybych vám eh, ukázala například tu vesnici, odkud já pocházím, a kdybyste se tam zeptali eh, zemědělců, jestli chtějí vytvářet nějaké spolky, tak většina z nich vám řekne ne, protože ve většině regionů je situace taková, že struktura eh, výroby je tak diferencovaná, Eh, že máme některé zemědělce, kteří se zabývají jak živočišnou, tak rostnou výrobou, potom máme zemědělce, kteří neprodukují vůbec nic, pouze dostávají dotaci. Takže vytvářet například eh, zájmové skupiny by bylo velice těžké. Uh, Eh, možná, že by eh, vytvářeli spolky eh, docela ochotně ti mladí lidé, kteří jsou aktivní právě v zemědělském sektoru, což je věc, kterou potvrzují také sociologové. Myslím si, že bohužel je ale potřeba konstatovat, že politická mobilizace mladých lidí je mimořádně nízká. Možná, že kdybychom měli nějaké programy Evropské unie, které by se zabývaly touto otázkou, Možná by došlo potom k oživení eh, této oblasti eh, v zemědělských eh, regionech. Co se týče toho odchodu lidí z měst do venkovských oblastí, na to už jsem odpověděla, já to nemohu nějakým způsobem zevšeobecňovat ty své výsledky, ale myslím si, že Eh, lidé, kteří žijí v městech, studenti, například eh, studi, studenti bakalářského nebo magisterského programu, ti vůbec nemají zájem o to, aby pracovali v zemědělství nebo ve venkovských eh, oblastech. Kromě toho říkají, proč bychom měli odcházet na venkov, Přece tam jsou děti zemědělců, ti tam mohou zůstat a pracovat, takže oni jsou vlastně přesvědčeni, že mladí lidé z venkova eh, přicházejí do města, kde hledají lepší život a eh, že lidé z města vlastně vůbec nevnímají eh, možnost, že by mohli jít s tím druhým směrem, to znamená stěhovat se na venkov. Eh, kromě toho jste se tady mnozí z vás ptali na eh, otázku životního standardu, životní úrovně. Někteří tito mladí jsou velice mladí, někteří navštěvují pouze večerní kurzy. Eh, a pro ně je celá řada věcí velice důležitých, ať už jsou to, je to společenský život, kvalita života nebo zábava. A toho se jen tak nevzdají a myslím si, že ani peníze na této situaci nic nezmění. Jediná věc, a o tom se tady také opakovaně hovořilo, je práce s těmi lidmi na té nejnižší úrovni. Myslím si, že bychom měli skutečně začít na té nejnižší úrovni školského systému, měli bychom propagovat eh, toto povolání už mezi těmi nejmenšími dětmi ve škole, protože mnoho mladých, malých dětí Eh, se domnívá, že eh, zemědělec je někdo, kdo je nevzdělaný, nějaký rolník a nemají eh, velké mínění o nich. Jinými slovy, měli bychom vychovávat nejen děti, ale i učitele a další. Ano, já se pokouším odpovědět na ty otázky. Teď už budu končit. Vlastně už jsem skončila. Děkuji vám. Já děkuji. A nyní na pár minut. Dám slovo ještě předsedovi Seže. Děkuji, pane předsedo. Já jsem moc rád, že jste dnes sem, že si mohu vyslechnout tyto připomínky a postřehy, které vyslovují poslance Evropského parlamentu, když se vyjadřují k této situaci a tu popisují jako situaci znepokojivou, kterou musíme řešit. Z toho plyne, že ve vás můžeme opravdu spatřovat partnera, se kterým na tomto budeme pracovat. Za to vám chci poděkovat. A nyní k několika otázkám. Pan Tarabala hovořil o volatilitě trhu. Ano, to je něco, na co se rovněž zaměřujeme. Paní McGuinness na to rovněž poukazovala a my si myslíme, že je třeba to řešit. Dnes je zde specifická situace malých zemědělců, ale mohu vás ujistit o tom, že na našich schůzích a seminářích řešíme volatilitu trhu a specifická opatření, která se toho týká. Rovněž možná příště bychom vám mohli nastínit naše závěry. Já jsem dnes se chtěl pouze věnovat pomoci pro začínající zemědělce. Já jsem rád, že poukazujete na nutnost vzdělávání už od z prvního stupně, základního stupně vzdělávání a s tím, že to rovněž musí také pokračovat i poté, co zemědělec zahájí činnost, pak ty e, poukázky na vzdělávání, které by měly být k dispozici, plus samozřejmě program Erasmus, který by byl koncipován konkrétně pro mladé zemědělce. To by totiž posílalo u nich vědomosti o společné zemědělské politice a seznámilo by je to s rozmanitostí evropského zemědělství a specifiky jednotlivých zemí v tomto oboru. A nyní k tomu, co říkal pan Mikoláško o aktivních zemědělcích, že toto je třeba řešit. My na to také poukazujeme. Pak se zde hovořilo o atraktivitě zemědělství, na to jste častokrát poukazovali. Já vás mohu ujistit o tom, že členové naší organizace jsou velmi nadšenými zastánci této profese, ale Možná by bylo dobré mladým lidem vysvětlovat, v čem spočívá kouzlo a půvab naší profese. Proto se snažíme s mladými lidmi komunikovat různými způsoby, ale čeká nás zde ještě hodně práce. Je to komunikace o společné zemědělské politice a zemědělství a mohli bychom se zamyslet nad tím, jak tato komunikace může vstoupit i do celkového pojetí společné zemědělské politiky do budoucna. Pan, pan Kaliete hovořil o prvním pilíře a o hovořila i o možnostech eh, paní McGuinness na to rovněž poukazovala na tento konkrétní nástroj. My v tuto chvíli řešíme možnosti, jaké se zde skýtají, jestli by to bylo možné realizovat, možná v budoucnu bychom hovořili o počtu let, o objemu pomoci a rádi bychom to potom podrobně rozvedli. Všem moc krát děkuji za otázky. Děkuji, pane předsedo. Dobře tedy, děkuji. A budeme pokračovat. Čeká nás další bod na programu. V prvé řadě však musíme ještě jednou poděkovat panu Bekimu a paní závojské expertce. Bod číslo čtyři. Rozpočet na rok 2011. Potom, co selhalo jednání o rozpočtu na rok 2011, musíme řešit možné dopady na zemědělský rozpočet. Zvláště musíme řešit realizaci rozpočtu, což bude samozřejmě problém, pokud nedosáhneme dohody. Já bych eh, poprosil paní McGuinness, aby se vyjádřila k tomu, co zatím vyplnilo z jednání a pak poprosím komise, aby nám podrobně nastínila další návrh rozpočtu a jak se to konkrétně dotýká otázky zemědělství. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta poslední připomínka, která se týkala analýzy komise k návrhu rozpočtu, je velmi důležitá. Já bych poprosila kolegy, aby zůstali v sále, protože toto má závažné dopady na rozpočet zemědělství. Pokud to, co máme v tuto chvíli před sebou, bude přijato. Já jsem vás chtěla poprosit o podporu jako navrhovatelka, já jsem se pokusila to zpracovat byla jsem v určitém smyslu vyslyšena a nastínila jsem parlamentu a radě důležitost této otázky a závažnost eh, tohoto problému pro oblast zemědělství. Jak asi víte, narazili jsme, ale je to ještě slabě řečeno, že jsme narazili, je to víc o politice než o číslech, ale obojí je pro parlament důležité. Takže Teď probíhá další kolo vyjednávání o rozpočtu a parlament odsouhlasil požadavek rady, aby se navýšení omezilo na 3% maximálně. Původně jsme chtěli víc v rozpočtu, v podstatě však jde o to, že komise v tuto chvíli zpracovala návrh rozpočtu a mělo by dojít ke snížení o 4 miliardy. Bylo rozhodnuto, aby v jednotlivých kapitolách to bylo sníženo o jednu třetinu, zvláště v kapitole 2. To je to, co nás zajímá. Jak říkám, jsou zde závažné dopady, zvláště pro politiku oblasti venkova, pro oblast pladeb. A já bych ráda, aby nám komise jasně nastínila, co to přesně znamená. Pokud to budou dobré zprávy, tak to budou mírné dobré zprávy, ale i o tom vám chceme říct o novém návrhu rozpočtu. Je tam navýšení 10 milionů na mléko do škol, pak je zde ve stejném rozsahu eh, vyčleněny, vyčleněno na vymícení chorob zvířat. To je to, co se opakuje z původních eh, programů. My jsme měli této věci značné obavy. V tuto chvíli však zde máme 200 milionů. Ale problém trvá. A já bych ráda ještě nastínila jednu věc. Čím víc o tom rozpočtu víte, tím méně mu rozumíte. A já to říkám se smutkem víc než s hněvem v hlase. Je teď odpovědností komise, aby nám jako členům zemědělského výboru vysvětlila, jak tento navrhovaný rozpočet bude mít nejenom obecně ale hlavně konkrétně dopad na členské státy, oblast venkova a zemědělce. Já jsem to pochopila tak, že co se týče jednotné platby na eh, oblast, tak tam nebude žádný, žádná hrozba. Já jsem vyslovila tyto obavy před svými kolegy z Evropského parlamentu, kteří seděli za jednacím stolem, bylo mi ale řečeno, a komise mi to vysvětlila, že řada členských států nepoužívá rozpočet pro rozvoj venkova. Ale je to proto, že proč je tento rozpočet snížen? Protože nebyl dostatečně používán. A já si myslím, že to je jediné místo, kde lze eh, ten rozpočet takto omezit. Já doufám, že nám to nenaruší vánoční svátky, ale myslím, že je potřeba to říci naplno. A já i pan Livia jsme měli určitou podporu, ale tam, kde byly nedostatečné prostředky, tak jsme zkrátka narazili a já bych ráda, aby komise jasně toto vysvětlila. Zvláště, aby vysvětlila ty výnosy, které požadovala eh, rada. Je to teďka 540 milionů je tam navýšení, tak mě zajímá proč, jak se to stalo. Já jsem si to prostudovala a nenašla jsem odpověď na otázku, proč to číslo je takové, jaké je. A nepochybně komise má své odborné zázemí k tomu, aby nám to byla schopná vysvětlit. Potom se mi zdá, že zde byla politická priorita pro projekt ITER. A zdá se mi, a komise to opět vysvětlí, že rozpočet pro zemědělství měl být používán právě na financování tohoto projektu a byla to průběžná obava výboru protože tento rozpočet zemědělství, který je velmi viditelný, byla obava, že by se stal zdrojem pro další oblasti, další politiky a další směry. A to je něco, na co musíme pamatovat nejenom na další rok, ale i až budeme zpracovávat finanční rámec za rok 2013. Já myslím, že to nechám, jak to je, pane předsedo, a poprosím vás, abyste případně korigovali některé mé interpretace. Zdá se však, že z jednání Rady a parlamentu vyplynulo, že je zde vůle dohodnout se na rozpočtu do konce roku. Možná bych měla doplnit, že pokud by se to nepovedlo, takže by to vedlo k absolut k, k postupu 1 k 12. A mělo by to výrazné dopady na, na rozpočet, v, muselo by se to řešit v lednu, v únoru příští rok. Je zde určitá politická realita a je třeba se na tom dohodnout. Plynou z toho však pro zemědělský výbor určité zprávy, které nejsou příliš veselé. Grazie Maria, anch'io voglio fare una sottolineatura. Děkuji. Já bych chtěl ještě upřesnit jednu věc na adresu všech kolegů. Otázka, o které se zmínila paní McGuinness, je velice závažná. Dám pak slovo panu Laviatovi a panu Longo. Ta otázka je důležitá nejenom z hlediska krátkodobých účinků. Maria to tam hovořila. Bude to mít samozřejmě dopad na rozpočty členských států z hlediska těchto plateb, ale je důležité vědět, v jakém klimatu tady vytváříme eh, podmínky pro dlouhodobý rozvoj těchto finančních perspektiv. Když jsme poslouchali pana komisaře Ciološe, byli jsme tam se všemi koordinátory frakcí, tak tady jsme zdůraznili, že tato komise, pokud nebude mít určitý prostor pojistek z hlediska rozpočtu, nedojde k žádnému konkrétnímu dopadu na společnou zemědělskou politiku. My všichni jsme se rozhodli obhajovat naší strategii. Nyní dám slovo panu Leviatovi a pak si vyslechneme pana Longo. Vážený pane předsedo, já jsem chtěl eh, připojit dvě informace k tomu, co tady bylo uvedeno naší kolegyní Nekines. První bod. Rada z hlediska tohoto prvního eh, cyklu a z hlediska krize zažádala, aby se platby zablokovaly na úrovni rozpočtu, tak jak fungoval eh, v roce 2010. To znamená, aby tyto platby byly na stejné úrovni. Zároveň rada dala parlamentu možnost rozšířit závazky. Ne tedy platby, ale závazky. Jenomže problém je v tom, že z technického hlediska prakticky všechny kapitoly okruhu 2 mají stejnou úroveň plateb a stejnou úroveň závazků. Takže snížit platby znamená, že se sníží také závazky. To, takže pouze v některých oddílech bylo možné e, navýšit prostředky na závazky, kde byly tyto oddíly odděleny. Pak bych se chtěl zmínit o druhé aspektu a pak položím některé otázky komisi, aby vysvětlila tyto záležitosti. My se pokoušíme o to, aby rozpočet byl schválen a to v rámci urychleného řízení do konce roku. Zítra a pozítří na výboru rozpočtu se budeme zabývat návrhem rozpočtu na rok 2011, tak jak ho předložila komise. Existuje dosti pevná dohoda ohledně číselných údajů, i když z hlediska politických priorit zde není úplná schoda. Je nutné ještě finalizovat stanoviska různých stran a je nutné, aby rada mm, akceptovala tato stanoviska. Jsou zde priority flexibility, které vyjádřil parlament. Co se týče čísel, tak ty nejvýraznější škrty, které tady jsou, se týkají okruhu 2, to je druhý návrh rozpočtu ze strany komise a týká se to právě rozvoje venkovských oblastí. Chtěl bych se obrátit na komisi a zeptat se na dopady těchto škrtů, které se týkají plateb v oblasti eh, rozvoje venkovských oblastí. Takže teď bude hovořit pan ředitel Longo. Děkuji, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za to, že jste mi poskytli tuto možnost vstoupit do diskuze a že mi umožňujete vás seznámit s tím velkým znepokojením, které existuje v souvislosti s případným stroskotáním tohoto jednání ohledně rozpočtu 2011. Je to velice nejistý scénář a je zde riziko vzniku celé řady problémů, problémů, které tady již částečně zazněly. A zvláště jsou to problémy které budou citelné v prvních měsících příštího roku. Později se konkrétně vyjádřím k tomuto bodu. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit jeden pozitivní bod. A to v souvislosti s novým návrhem rozpočtu eh, na rok 2011. Tak, jak bylo řečeno, tento návrh rozpočtu je eh, předmětem velmi intenzivního jednání a doufáme, že se nám podaří velice rychle odblokovat situaci této oblasti a doufejme, že do konce roku budeme mít k dispozici mm, schválený rozpočet. Takže podívejme se nyní na takzvaný katastrofický scénář, to znamená, rozpočet se neschválí. Co se stane, to znamená těch eh, dvanáctin, tedy toho provizorního rozpočtu, který tvrdě dopadne na plnění společné zemědělské politiky. Co se týče tržních opatření, tak eh, v této oblasti se nepočítá s uplatněním těchto 12 dní. Proč? Protože tento typ tržních eh, opatření je rozdělován, aplikován stejnorodým způsobem v rámci celého roku. Co se týče přímých plateb, tam dochází naopak velké koncentraci. To znamená, od prvního dne ledna se to bude dotýkat tedy výdajů na jednotlivé členské státy. Víte, že bylo povoleno 11 členským státům, aby proplatili zálohy ve výši 50 eh, podpor. Takže už v lednu, začátkem ledna, se ocitneme v situaci deficitu zdrojů a nebude možné proplácet eh, platby členským státům. Tato situace se bude moci zhoršit a rozšířit na 25 členských států v prvních dnech února. To je jenom informace, abyste si mohli uvědomit, nakolik závažná je tato situace. Několik eh, klíčových čísel. Asi 6 milionů 600 eh, euro to jsou částky, které budou odpovídat asi 31 miliardě eur. To je částka, která eh, tady vyvstane a bude to mít velmi vážný dopad na naše členské státy. Bude to mít dopad také na hotovostní prostředky státních rozpočtů. Bude tady nedostatek zdrojů a národní eh, zdroje se ocitnou ve velmi obtížné situaci. Co se týče rozvoje venkovských oblastí, tak tento problém by neměl být citelný v prvním čtvrtletí příštího roku, ale dlouhodobě bude tato situace dosti nejistá. Na závěr této první části mého vystoupení bych chtěl připomenout, že doufáme, že se tato situace velice rychle překoná, pokud každý osvědčí svůj smysl pro odpovědnost. Evropský parlament tak činí, protože oživuje toto, obnovuje toto jednání ohledně rozpočtu a doufejme, že toto vše nepoškodí do budoucna zemědělce, kteří mají eh, zcela neopomenutelnou potřebu těchto prostředků a doufejme, že to také nepoškodí členské státy, které by se mohly ocitnout ve velký potíží z hlediska hotovostních prostředků. A nyní bych se zmínil o těch hlavních rysech eh, návrhu rozpočtu. Tento nový návrh rozpočtu se především opírá o opravný rozpočet, který jsme vypracovali na základě prvního návrhu rozpočtu k roku 2011. Dále se opíráme o určité kompromisní návrhy, které vzešly z dohodovacího řízení. Co se týče původního návrhu, tak hlavní rozdíl tam byl v otázce eh, navýšení, byla to částka 200 milionů eur a e, týkala se to uzávěrky, účetní uzávěrky. To znamená, byla tam, byl tam konstatován negativní výdaj, tedy minusový, který by měl za dopad, že by se ve stejné výši snížily požadavky na úvěry. Takže toto bylo konstatováno při první fázi vyjednávání s radou na základě prvního návrhu rozpočtu komise. Šlo o to, abychom eh, respektovali maximální procento navýšení eh, nákladů, ale bohužel zde jsme museli uskutečnit další bolestný eh, škrt z hlediska rozvoje venkovských oblastí. Jedná se o 814 milionů eur. Tato částka byla oznámena nebo byla sdělena paní McInnes. A my doufáme, že bude možné schválit prohlášení, které jsme vypracovali proto, abychom jaksi vysvětlili tento škrt. Je to prohlášení, které se týká obou složek eh, rozpočtového orgánu. Proto, aby bylo možné v případě potřeby získat eh, prostředky na rozvoj venkovských oblastí. Chtěl bych teď požádat paní Bokman, která by vám poskytla konkrétní odpověď s číselnými údaji, bude velmi stručná a zareaguje na to, co zde zaznělo v předchozích vystoupeních. Děkuji. Thank you. Well, yeah. Děkuji, děkuji. Eh, ano, skutečně se zazněly eh, některé otázky týkající se příjmu já, si, e, já nesouhlasím s tím, že čím víc člověk toho ví o rozpočtu, tím méně mu rozumí. S tím nesouhlasím, za to se omlouvám, paní Megnesová, ale e, já tomu rozumím, proč to tak je, ale jako na druhé straně je rozpočet moje práce. Teď e, skutečně může dojít eh, k převodu 540 milionů a z toho 250 milionů již eh, se předpokládalo v tom změněném rozpočtu. Tedy těch 330 milionů, které zbývají, eh, a teď je to komplikované, vlastně vychází z toho, že došlo k, ke změně toho již změněného rozpočtu na rok 2010, kdy komise vracela 330 milionů v úvěrech. V současné době komise navrhuje, aby se těchto 330 milionů nevracelo a pokud nevrátíme těchto 330 milionů, tak vlastně těchto 330 milionů budeme mít k dispozici a tím budeme mít k dispozici více příjmů, které můžeme převést do roku 2011. Kromě toho je správné i to tvrzení, protože někdo se tady ptal, jak to bude přes ITER. Na Koreperu jsme se dohodli minulý týden, že ITER bude mít 1,3 miliony eh, euro k dispozici eh, z, toho z okruhu 2 v zemědělské politice měla být část věnována právě na to. 400 milionů je marže pro rok 2010, to jsou peníze, které jsme původně nechtěli počítat, eh, použít v roce 2010 a také počítat, ne, používat nebudeme, protože 15. října skončil již ten eh, rok eh, pro zemědělské platby. 269 milionů vlastně eh, znamená, že můžeme i ty, tuto částku převést do roku 2011. Protože co se stane v roce 2011? Jestliže budeme mít o 330 milionů, eh, více, eh, milionů euro více, tak nebudeme muset žádat o tolik úvěru. Ehm, a to souvisí také s těmi jednotými platbami. Jinými slovy, eh, můžeme konstatovat, že marže se zvýší v příštím roce, čímž budeme mít větší prostor pro financování ITER. Těch 330 milionů v současné době vlastně proudí tím systémem a myslím si, že těch 269 milionů z toho může být využito pro ITER. Co se týče eh, rozvoje venkova, tady bych chtěla eh, z zdůraznit jednu věc. Komise v roce 2010 použila méně eh, prostředků, než bylo původně určeno v rozpočtu, ale 35, eh, o 35 eh, náhrad bude vyplaceno členským státům, než jinými slovy, členské státy budou mít k dispozici o 35 více peněz, než to bylo v roce 2009, což představuje velký nárůst Eh, možná, eh, že nám eh, může dělat starosti, že nemáme kompletní platby, ehm, ale komise řekla zcela jasně, že pokud budete, bude potřeba peníze, tak se potom obrátíme na vás. Děkuji, paní Direktore Longo. E... Děkuji, pane řediteli. E chiudiamo la giornata di oggi. Přestože tady existuje toto znepokojení, tak eh, přejdeme k dalšímu bodu. Podíváme se na bod 5 a 6. Budeme je tady zpracovávat společně. Je to změna nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce. A jde o postup komitologie a používání, eh, jak se přizpůsobení eh, pravidel Lisabonské smlouvě. Chtěl bych eh, přivítat pana Mogela z DG Agri, který nás seznámí s postupem komise ohledně přímých plateb a rozvoje venkovských oblastí. Jsou to dva legislativní návrhy, které, jak jistě víte, jsou vlastně prvními návrhy z těch 48 legislativních aktů, kterými se budeme zabývat v budoucnosti, které by měly doplnit přizpůsobení zemědělské legislativy Lisabonské smlouvě. Chtěl bych připomenout, že eh, přizpůsobení legislativy v oblasti zemědělství je důležitým krokem pro Evropský parlament, protože Tady předjímáme vliv, který budeme mít na společnou zemědělskou politiku. Platí to zvláště pro akty, takzvané prováděcí akty zemědělské politiky, kde jako parlament nemáme žádný eh, vliv. Část těchto prováděcích akt probíhá podle článku 4 rozhodnutí 99 70, lomeno 79. To znamená, veškerá legislativa musí být analyzována a rozstříděná v souladu s novými pravidly Lisabonské smlouvy. Takže my jsme se rozhodli, že budeme postupovat případ od případu, podle toho zda to budou delegované akty, podle eh, článku 298 slovy, anebo zda to budou prováděcí akty podle článku 291. U delegovaných aktů má parlament stejnou pravomoc jako e, rada, zatímco u prováděcích aktů tato kompetence je mnohem omezenější. Chtěl jsem vám pouze připomenout, o co jde v této legislativní otázce. Chci poděkovat komisi a zvláště chci poděkovat také panu komisaři za to, že velice rychle spustil tuto důležitou e, jaksi přizpůsobovací práci. A slovo má pan Mogel, který nás seznámí eh, s informacemi, které budou doplněny diapozitivy. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, já mám to potěšení vám vysvětlit principy a postupy Evropské komise při zpracování návrhu, který teď vidíte před sebou. Jak už říkal pan předseda, ty dva, dva akty jsou 73-2009 o přímých platbách a potom 16 98. Máme zde dva různé podklady pro tyto návrhy. V prvé řadě cílem je, aby se sladila stávající legislativa a nové požadavky Lisabonské smlouvy o prováděcích aktech, aktech přenesené působnosti. A pak je zde několik záležitostí, kdy se snažíme legislativu zjednodušit. V těchto situacích komise zpracovala určité eh, sekce, takže máme zde procesní stránku věci a hmotnou stránku věci. Já se vyjádřím k otázkám, které se týkají institucí a moji kolegové, kteří jsou v sále, mě doplní a vysvětlí další záležitosti týkající se zjednodušení právní úpravy. Abych uvedl téma, co se zde mění. Před Lisabonskou smlouvou platilo to, že v základních legislativních aktech komise byla zmocněna k tomu, aby vydala prováděcí akty, prováděcí legislativu. Většinou se tomu říkalo detailní pravidla. To jste možná zaznamenali v minulosti. A specifikem těchto postupů bylo, že komise pracovala v rámci komitologie, kdy Evropský parlament do toho zaangažován nebyl. To bylo před Lisabonem a po Lisabonu se to velmi změnilo. V Lisabonu platí, že co se týče základních legislativních aktů, tak komise může být zmocněna zaprvé k tomu, aby, eh, aby přijala akty přenesené působnosti a akty prováděcí. Co se týče přenesené působnosti, na to už upozorňoval pan předseda, Evropský parlament bude do věci zaangažovan, bude mít kontrolní pravomoci a ty budou úplně stejné jako kontrolní pravomoci rady. Co se týče prováděcích aktů a předpisů, tak to je prováděcí legislativa, kterou, na kterou mají na starosti členské státy. Podle smlouvy mají povinnost v prvé řadě členské státy zapracovat tuto legislativu na úrovni Evropské unie do svých národních právních řádů. A nyní se stručně podívejme na ustanovení příslušná. Co se říká v článku 290? Zde se říká, že zákonodárce může přenést na komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty obecné působnosti, aby doplňovala ty prvky legislativních aktů, které nejsou zásadní povahy. To jsou tedy akty v přenesené působnosti. Potom eh, článek 290 dále rozvádí eh, obsah legislativních aktů a říká, že ty prvky zásadní povahy musí být vyhrazeny pro základní akty, které jsou něčím, o čem rozhoduje zákonodárce sám. Dále se v článku 290 uvádí, jaké jsou ty kontrolní pravomoci Rady a parlamentu. Tyto pravomoci hlavně je to udělení výjimky, zrušení námitka, právo námitky a to se všechno týká aktu, které přijme komise. Tyto akty nemohou vstoupit v platnost předtím, než eh, vyprší lhůta na podání námitky. Pak je zde odstavec číslo 3, kde se říká, že všechny předpisy v přenesené působnosti musí být, být takovýmto způsobem nazvány přímo v názvu daného předpisu. Pokud jde o prováděcí akty, tak eh, tady je situace trošku jiná ve smlouvě se hned na začátku uvádí, že členské státy přijmou všechna opatření na národní úrovni, aby provedly právně závazné předpisy Evropské unie včetně předpisů v oblasti zemědělství. V odstavci 2 se specifikují kontrolní pravomoci členských, eh, pardon, komise, které může komise dostat, aby přijímala prováděcí akty. A to je něco, co platí situací, kdy je nutné zajistit jednotnou eh, implementaci evropské legislativy v národních právních řádech. Tam, kde je potřeba jednotnost při provádění legislativy, tak se to přenáší na komisi z členských států. Kontrolní pravomoci členských států nejsou specifikovány ve smlouvě samotné, ale budou ve speciální právní úpravě, která se v tuto chvíli právě řeší. Na to upozorňoval pan předseda. To bude nové přijímání legislativy v rámci komitologie. Jak říkám, prováděcí předpisy musí být nazvány jako prováděcí předpisy. Po tomto stručném úvodu bych se rád vyjádřil k tomu, o co zde jde v tomto slaďování legislativy. Nám jde o to, aby zákonodárce měl všechny možnosti, které zakotvuje Lisabonská smlouva v rámci předpisů přenesené působnosti. To znamená, Rada a parlament mají mít možnost vykonávat všechny pravomoci ze smlouvy. A jak jsem říkal na začátku, vy zde vidíte dva návrhy na sladění předpisu 73 2009 a 1698. Bude následovat celá řada dalších textů, včetně návrhů eh, na finanční nařízení a sladění finančního nařízení, na nařízení o organické výrobě a tak dále. My předpokládáme, jak říkal pan předseda, že těch návrhů bude celkem 50, možná, že se toto číslo trošku sníží, protože jsme zjistili, že některé předpisy jsou zastaralé, zvláště v oblasti mezinárodních vztahů a tím by se to číslo mělo snížit. Jaké principy jsme uplatňovali? Za prvé, to sladění eh, představuje uspůsobení stávajícího stavu na to, co požaduje Lisabonská smlouva. A to znamená, že naše návrhy nejsou o tom, že bychom dávali komise další pravomoci nad rámec toho, co už měla. Na to bych rád poukázal. Komise nebude mít víc pravomocí. Nic takového se v našich návrzích neuvádí. Jediným cílem je, abychom stávající pravomoci komise, které jsou uvedeny v základních aktech, rozdělili na základě pečlivého prostudování základních aktů a příslušných prováděcích předpisů. To znamená, že my jsme prošli veškeré veškerá nařízení komise a snažili jsme se zjistit veškerá opatření, která byla zatím uh, realizována. My na ně musíme poukázat proto, abychom se vyvarovali toho, že bychom v rámci toho slaďování něco zásadního opomněli. My jsme vytvořili objektivní kritéria, která lze použít, abychom byli schopni jednoduše rozlišit mezi předpisy v přenesené působnosti a prováděcím předpisy. Pravomoci komise by měly být tedy rozděleny tímto způsobem. Přenesené působnosti a prováděcí předpisy. A je potřeba to jednoduše mít možnost zařadit podle Lisabonské smlouvy. Jak vypadají kritéria, která jsme použili při zpracování tohoto návrhu? Vidíte zde článek 290 Eh, předpisy v přenese působnosti mají být vlastně kvázi legislativní akty. To jsou akty s obecnou působností, něco jako zákony, něco jako předpisy a mají doplňovat legislativní akty. Na druhou stranu prováděcí předpisy, ty jsou výkonné povahy. Zde se má zajistit jednotné uplatňování předpisů v členských státech. To znamená, že článek 290 řeší hmotně právní stránku věci, zatímco článek 291 řeší praktické uplatňování těchto aktů na úrovni členských států. Nyní, jak to rozlišit? Jak vést čáru mezi těmito dvěma typy předpisů? Za prvé, já se domnívám, že existují dvě situace, na základě kterých můžeme snadno rozlišit. Přenesené působnosti, to jsou akty obecné povahy, které pozměňují legislativní akty. Například někdy komise měla dosud právo eh, tvořit přílohy k nařízením rady. A zde je jasné, že tyto akty musí být kvalifikovány jako akty přenesené působnosti, protože ty se formálně zabývají v podstatě novelizací stávající legislativy. Prováděcí povahu mají ale individuální předpisy, protože ty nemůžeme subsumovat pod článek 290. Například program rozvoje venkova a jeho schválení. To jsou individuální akty, co se týče zúčtování, co se týče pladeb. To jsou rozhodnutí, která se týkají individuálně jednotlivých případů v členských státech. Trošku se to komplikuje v situaci, a tady je taková demarkační zóna, u jiných aktů obecné povahy, protože ty by v podstatě mohly být přenesené působnosti přijímány, a nebo to mohou být akty prováděcí povahy, protože mohou vlastně doplňovat legislativní akty a mohou být potřeba pro jednotnou aplikaci dané legislativy na úrovni členských států. A z tohoto důvodu je potřeba to jasně vymezit. Co je třeba udělat, abychom byli schopni tyto dvě kategorie jasně odlišovat. Za prvé, my se domníváme, že bychom měli řešit, jak jsou ta příslušná opatření závažná. To znamená, pokud se opatření týká obsahu legislativního rozhodnutí zákonodárce, tak je to primárně akt přenesené působnosti. Tam, kde akt má upravovat způsob, jak členský stát nakládá s určitým pravidlem, tak tam jde o opatření prováděcí povahy. Dovolte mi uvést několik příkladů. Jsou to obecné příklady, potom vám podrobně nastíním, jak vypadají ty dva návrhy, které máte před sebou. Akty přenesené působnosti. To jsou například akty, kde se třeba uh, zakotvují pravidla pro uznatelnost a doplňkovost pladeb. Co třeba musí zemědělec splnit, aby dostal podporu? Tam se definují uh, tyto nároky. My jsme zaznamenali situace, kdy zemědělská půda byla nadefinována v nařízení rady a orná půda zároveň byla nadefinována na úrovni komise, takže vlastně byly dvě de definice, které se doplňovaly a to je přenesené působnosti. Potom tam, kde se zakotvují povinnosti, tam hovoříme opět o přenesené působnosti. To, co může členský stát aplikovat sám, tak to už jsou akty přenesené působnosti. Třeba požadavky na zajištění určité bezpečnosti. To jsme třeba řešili, co se týče eh, organizace společného trhu. Pokud to dále rozdělíme, třeba nařízení o jednotné platbě, to je to sladění, co máme před sebou, tam máme tři ustanovení, která nám nastíní, jak vidíme akty přenesené působnosti. Je tam článek 45a1. To je ustanovení, které hovoří o pravidlech uznatelnosti a přístupu k jednotným platbám pro zemědělce. Tam jsou doplňkové prvky, které je třeba zakotvit. A to už bude prostřednictvím přenesené působnosti s tím, že tam bude přeskum parlamentu a rady. Pak je zde 45.3, tam, kde je definice v národní legislativě, co se týče dědických nároků a předpokládaných dědických nároků. To je důležité pro vyčlenění pladeb a nároku na platby v rámci systému jednotných pladeb. Máme zde práva a nároky zemědělců a provozovatelů. Třetí příklad, který uvedu, je 45a odstavec 5, kde se pojednává o tom, že udělení podpor má být předmětem určitých prozkumaných rozlišnosti. To zrovna zavádíme do naší legislativy a tohle by zase spadalo do oblasti aktů v přenesené působnosti. Nyní mi dovolte několik příkladů prováděcích předpisů a aktů. Já budu detailně hovořit o aplikačních postupech, například otázka, jaké formuláře používat, jaké termíny eh, eh, dodržet a tak dále. Kontrolní režim, kontrolní systém, to je to, co se týká přímého provádění kontrol, potom praktická schvalování programů, informační a ohlašovací povinnost zemědělce vůči národním orgánům a nepřímo vůči komisi. A potom je zde ustanovení o výkaznictví, o podávání zpráv. Víte, že členské státy mají ta, tyto povinnosti pro statistické účely. A nyní to ještě rozdělíme dál Máme zde nařízení 73, tady je chyba na plátně, je to nařízení 73 a já bych vás upozornil na článek 27b, který hovoří o základních charakteristikách kvality u integrovaného systému, aby se, aby se eh, prokázala bezúhonost zemědělce a splnění všech podmínek. Je to článek 43.6, kde máme podporu a, a nárokovatelnost v situacích, kdy nároky nelze prokázat v dané chvíli. To je velmi konkrétní záležitost, konkrétní postup. A třetí příklad, který uvedu, ten se týká vyčlenění pladeb a nároků v případě, že zemědělec může dostat určitě určitou platbu na základě výroku soudu anebo jiného správního eh, aktu. Zde má komise volnost uvážení a zvolí to, co se má udělat. A nyní, abych to jenom schrnul, my se domníváme, že eh, je třeba se zaměřit na to, o čem je to věcné jádro daného ustanovení. Komise se zaměří na to, jakým směrem to zákonodáce směroval a pak rozlišujeme eh, dva různé předpisy a způsob, jak členské státy legislativní ustanovení řeší přímo v praxi. Jsou to ohlašovací povinnosti, kontrolní povinnosti a tak dále. Pokud je to něco takového, tak to spadá pod prováděcí akty. Toto jsem vysvětlil, já bych rád ještě završil svoji prezentaci tím, že bych vás odkázal na další oblasti, které jsou rovněž velmi důležité. Legislativní akty, jak už jsme si řekli na začátku, musí konkretizovat oblast působnosti, směr a účel celého ustanovení a jde o to, aby tyto prvky byly jasně konkretizovány. V těchto dvou návrzích však neříkáme nic o době trvání a době platnosti aktů v přenesené působnosti. Proč tomu tak je? Je to tak proto, že rozvoj venková přímé platby jsou oblasti, kde doba trvání je vždycky nadefinována, protože je tam daný finanční výhled a programovací období, v našem případě konec roku 2013. Takže nemá cenu tam zakotvovat třeba pětiletou dobu trvání, když víme, že to stejně překoná období, v kterém to může fungovat fungovat. Každopádně na konci roku 2013 tohle všechno přestane platit. A další věc, Rada a parlament mohou dohlížet nad činností komise poté, co jsou tyto akty přijaty. Tam jsou dva návrhy. Zrušení a námitka. Zrušení předpisu nebo aktu znamená, že parlament a rada mohou tu přenesenou působnost odejmout od komise to nespůsobí nic, co se týče už přijatých aktů, ale další akty už komise v dané oblasti přijímat nemůže. Další možnost krom zrušení je podání námitky. Námitkové řízení, kdy parlament a rada mají možnost protestovat proti takovémuto aktu komise okamžiku, kdy má takový akt eh, vstoupit v platnost. Jsou tam dvě možnosti, dvě varianty, obě jsou zapracovány do těchto dvou návrhů. To znamená námetkové řízení i zrušení, přenesení pravomoci najdete v těchto dvou textech. A poslední připomínka z mé strany, samozřejmě v rámci přenesené působnosti už tam není předpoklad hlasování ve výboru, takže před přijetím se to eh, zpracuje bez hlasování v komitologii, ale bude tam důkladné přípravné řízení komise v každém jednotlivém případě a vždycky se budou poskytovat informace, které nashromáždil Evropský parlament a bude tam konzultace s experty z členských států s tím, že Evropský parlament bude moci do tohoto procesu vstoupit. Je rámcová dohoda, na kterou upozorním, tu přijala komise Evropský parlament před pár dny. A je tam bod 15, kde se říká, že komise poskytne informace a dokumentaci ze svých zasedání s národními experty, pokud jde o práci na legislativě Evropské unie, včetně soft law a aktu přenesené eh, působnosti. Pokud parlament o to požádá, tak je možné, aby experti parlamentu se těchto schůzek účastnili. Otázka tedy zní, jakým způsobem může do toho přípravného řízení Evropský parlament z praktického hlediska vstoupit. A já bych vám rád nastínil jenom pár obecných informací, co se týče slaďování legislativy v návaznosti na tato dvě konkrétní nařízení, eh, rozvoj venkova a platby. Jak už říkali kolegové, oni, ne, moji kolegové budou eh, hovořit o těch hmotně právních záležitostech, které se týkají zjednodušování právní úpravy. Děkuji. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit pouze o dvou malých změnách, které souvisejí eh, s tímto nařízením, které jsou hmotně právního charakteru. To první se týká článku 19 odstavec 1, eh, kde máme další pododstavec. Eh, ten první odstavec se týká toho přizpůsobení a také eh, přenosu z těch prováděcích pravidel a dále potom to souvisí s, tou, s tím zjednodušením Eh, jak bylo řečeno, máme 39 různých návrhů, jak zjednodušit eh, tyto věci. Ehm, eh, kromě toho je tady jedno zjednodušení, které tedy vyplývá z těchto 39 návrhů. To souvisí s tím prohlášením o ploše. Všichni zemědělci budou muset toto prohlášení udělat a budou muset eh, označit přesně na mapě tyto plochy a budou muset také předložit těm vnitrostátním orgánům. Eh, zemědělci, kteří eh, budou žádat například pouze o platby na dobytek, například jestliže nemají tedy žádnou zemědělskou plochu větší než jeden hektar, tak nebudou muset toto prohlášení o ploše Eh, provádět. Nicméně budou mít povinnost nějakým způsobem naznačit, pokud mají vůbec nějakou zemědělskou půdu. Eh, to eh, souvisí s také s životním prostředím a proto úřady potřebují vědět, jestli zemědělec má k dispozici zemědělskou půdu nebo ne. Dále dochází k malé změně také v článku 28 1. E, tady v podstatě jde o něco, co bylo opomenuto při, tom, při té kontrole zdravotního stavu. To souvisí s tím minimálním e, s minimálním, minimálními platbami, tak jak se to projevilo právě v to, té kontrole stavu. Členské státy buď e, mohou používat práh hektaru a um, podle tohoto um, článku eh, členskové, členské státy si mohou vybrat tedy ten práh na bázi eh, počtu hektarů a ti eh, zemědělci, kteří mají pouze malé plochy, by potom z toho byli vyňaty. Toto ustanovení již existuje, existuje také v nařízení Rady, v nařízení 73 a také v těch prováděcích pravidlech v 1120 z roku 2009. Eh, s výjimkou odkazu na specifickou podporu, což je ten článek 68, ti, eh, kteří eh, nebyli dříve, nespadali pod tento článek 28 odstavec 1. Těch se to tedy týká. To jsou tedy všechny ty změny související s přímými podporami. Děkuji, pane předsedo, takže já stručně navážu na aspekty zjednodušování podmíněnosti, které jsou obsaženy v tomto návrhu. Odkazuji se na článek 23-24. Navazuje to také na to, čemu jsme říkali 39 návrhů skupiny členských států. A co se týče podmíněnosti, zbývá nám jeden návrh, který vyžadoval novelizaci nařízení 73 29. Jedná se o návrh zjednodušovat monitorování případů neschody v případě aplikace pravidel de minimis anebo v případě toho, čemu říkáme méně závažná neschoda. V současnosti na základě současné legislativy, pokud kontrola konstatuje neschodu, která vede k snížení, která je menší nebo rovná se 100 eur. A pokud členský stát se domnívá, že tato neschoda eh, je méně závažná, pak současná legislativa umožňuje členskému státu, aby neaplikoval okamžitě snížení podpory zemědělci, ale umožňuje, aby zemědělec v určité lhůtě měl možnost zjednat nápravu a pokud zjedná nápravu, tak se nesnižuje podpora. podpora. To je tedy opatření, které je příznivé pro zemědělce. To, co jsem popsal, je současný legislativní stav. Ten je příznivý pro zemědělce, ale je tady určitá nevýhoda. Ta spočívá v tom, že kontrolní orgány jsou povinny systematicky každý rok uskutečnit kontrolu u všech zemědělců, u kterých se aplikovalo toto opatření nezávažné neschody nebo pravidel de minimis. Zjednodušení, které navrhujeme v textu, spočívá v tom, že chceme umožnit, aby kontroly, které mají za cíl zjistit, zda byla zjednána náprava nebo nikoliv, aby tyto kontroly neprobíhaly systematicky každý rok u všech příslušných eh, zemědělců, ale aby mm, byly realizovány na určitém vzorku na základě analýzy rizik, budou to tedy namátkové kontroly, na základě rizikové analýzy, kde se kontrola eh, bude realizovat u těch eh, zemědělců, kde je vyšší riziko. To je tedy jiný přístup z hlediska kontroly, ale tento přístup nebyl umožněn současnou legislativou. Odkazuji se tady na anglickou verzi, nahradíme ensure, nahradíme termínem verified. Z právního hlediska to umožňuje eh, pak eh, toto vysvětlit jako delegovaný akt a zavést zde možnost eh, namátkové kontroly na základě vybraných vzorků. To je tedy návrh z hlediska podmíněnosti. Dále je tady návrh rozvoje venkovských oblastí ale tento návrh zde vysvětlí pan Pilke, který vás seznámí se specifickými jaksi opatřeními z hlediska rozvoje venkova. Eh, Děkuji, pane předsedo. Co se týče rozvoje eh, venkova, já očekávám eh, následující vývoj. Myslím si, že dojde ke snížení těch, to počtu těch sumarizujících strategických zpráv ze tři na dvě. Pokusíme se také, přizpůsobit, eh, také přizpůsobit eh, lhuty na to na eh, rok 2010-2015 jako další krok výsledku práce té vysoké skupiny o mléce a skupina, která se zabývá potravným řetězcem. Chceme vytvořit skupiny eh, výrobců ve všech 27 členských státech. Jinými slovy, toto opatření bude k dispozici všem 27 eh, členským státům. Kromě toho také budeme mít eh, budeme zavádět možnost producentům zeleniny a ovoce poskytovat určité platby. Tyto protože v této oblasti není možné vytvářet tyto skupiny pro ovoce a zeleninu. Kromě toho eh, budeme eh, publikovat eh, možnost poradenských služeb. Tady bude pouze minimální požadavek. Každý zemědělec bude muset být informován o tom, že musí křížově dodržovat pravidla musí dodržovat pravidla podmíněnosti tak, aby to odpovídalo také ostatním otázkám, které jsou důležité pro eh, produkci daného zemědělského podniku, co se týče aplikace opatření eh, týkající se plateb pro Naturu 2000. Tady eh, budeme mít ustanovení také pro způsobilost týkající se této oblasti Natura 2000. To je totiž velice důležité je třeba si uvědomit, že tady to souvisí také se směrnicí o habitatu. Tady pochopitelně to znamená určitá omezení, eh, protože tady eh, to hlavní, co je potřeba zdůraznit, je legislativa, která souvisí s ochranou těchto území pod Natura 2000. A eh, znamená to tedy i do určité míry omeze na pravidla týkající se způsobilosti. Dále eh, eh, budeme eh, také zavádět data pro ty pobídky, které jsou již součástí dalších eh, zákonů nebo další legislativy, to znamená, ty náklady budou způsobilé k proplacení pouze tehdy, když daný člověk o to výslovně požádá. Jinými slovy, eh, něco takového vstupuje eh, do jakéhosi procesu v okamžiku, kdy dojde k tomu podání žádosti. Co se týče porušování některých těch pravidel, o tom již hovořil můj kolega. Dobrá, myslím si, že teď bychom eh, si měli některé věci vyjasnit, vyjasnit eh, ty informace, které jsme získali teď od zástupců komise. Nejprve dovolte, abych poděkoval řediteli Megelovi za to, že nám se představil eh, otázky, kterými se tady zabýváme Ehm, to eh, znamená přizpůsobení zemědělské eh, legislativy po eh, tom, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To souvisí nejen s článkem 290, souvisí to také s těmi prováděcími akty 291 konkrétně. To si myslím, že je velice důležité také pro definování úlohy parlamentu je jasné, že nám toto dává také příležitost nějakým způsobem modifikovat ty akty, Eh, které souvisejí také se změnou zakotvenou v Lisabonské smlouvě. To jsou věci, které jsme zcela jasně tady měli vysvětleny. Eh, můžeme teď, eh, se, můžeme teď vstupovat do toho procesu ve smyslu korekcí a nebo ve smyslu zjednodušení. Tak, jak nám pan ředitel vysvětlil, vysvětlil nám také rozdíl mezi těmi akty s přenesenou působností a těmi prováděcími akty. Tady si eh, myslím, že je jasné, že díky těm pravomocím, které nám dává Lisabonská smlouva, tak toto se netýká pouze z té primární fáze, to znamená,